Vážení kolegové, dámy a pánové, zahájíme odpolední zasedání výboru INTA. První bod je bod číslo 21. Výměna názorů s Evropskou veřejnou ochránkyní práv, paní O'Reillyovou, o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. ochránkyně práv vedla specifické řešení vývozních úvěrů, také úvěrů od členských států. A z tohoto důvodu jsme to dnes zařadili na pořád jednání. A já mám velkou radost, že paní O'Reilly je tady mezi námi a poskytne nám další informace o fungování, o systému a případně o tom, jaké nedostatky má podpora v podobě vývozních úvěrů v Evropské unii. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Děkuji a přeji všem dobré odpoledne. Vážený pane Lange, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání. Jak víte, můj mandát se týká administrativních a v politických záležitostí. A moje práce proto často nezasahuje nebo se nepřekrývá s významným úkolem vašeho výboru, ale pokud se tak stane, většinou se to týká úlohy komise, pokud je o schromažďování a analýzu specifických typů informací. Dnes budu mluvit o stížnosti, která se do mého úřadu dostala v souvislosti s tím, jak komise provádí každoroční hodnocení agentur pro vývozní úvěry v členských státech. Vyšetřování je v konečném fázi a brzy snad budu moct případ uzavřít. V únoru 2016 ECAWatch, což je mezinárodní koalice organizací občanské společnosti, která sleduje agentury pro vývozní úvěry, předložila stížnost. Jak víte, tyto agentury poskytují finanční podporu podnikům, které podnikají na takových trzích, eh, třeba v rozvojových zemích, které lze považovat za příliš riskantní pro obvyklé financování. Stížnost se týkala eh, se souladění hospodářského vývoje a prosperity s dodržováním lidských práv a ochranou životního prostředí. Členské státy předkládají každý rok zprávu o vývozních úvěrech Evropské komisi v souladu s právem EU. Na základě těchto národních zpráv komise předkládá každoroční přehled Evropskému parlamentu. K tomu patří i vyhodnocení, jestli agentury pro vývozní úvěry dodržují cíle a povinnosti EU. Stížnost napadla adekvátnost tohoto hodnocení komise s tím, že nebylo dost důkladné, pokud je o cíle EU z hlediska ochrany lidských práv i životního prostředí. Při tomto šetření jsem si byla vědoma kritických připomínek tohoto výboru na adresu komise na stejné téma v červnu 2013, kdy byl zpravodajem pan Janik Jadot. Rozhodla jsem se, že provedu šetření s komisí paralelně s vyšetřováním dvou národních kolegů ochránců práv, španělského a polského, z Evropské sítě ochránců práv, kteří se také pustili do sledování národní administrativy. Na základě svého šetření jsem zjistila, že proces hodnocení komise je možné vylepšit a rozšířit. Myslím si, že to odpovídá zjištěním tohoto výboru ze zprávy z roku 2013. A proto 11. května 2017 jsem předložila tři návrhy řešení Evropské komisi. Za prvé, komise by měla konzultovat EEAS a občanskou společnost a zajistit upravený kontrolní seznam šablonu pro členské státy. A tam by měly být odraženy principy ze smlouvy a z listiny základních práv a měla by vzniknout metodologie pro ohlašování nefinančních záležitostí. Za prvé, ve spolupráci s členskými státy by komise měla sestavit pokyny, aby napomohla členským státům při podávání zpráv komisi. Tím by se měla vylepšit komplexnost analýzy komise a vyhodnocení národních zpráv. Za třetí, komise by měla podniknout kroky, které rozšíří analýzu a vyhodnocení, které využívá při přípravě každoročního přehledu předkládaného Evropskému parlamentu. Komise původně odmítla mé návrhy a uváděla, že mé návrhy zacházejí dál, než co umožňuje současný legislativní kontext. Já jsem s komisí nesouhlasila a 23. května tohoto roku jsem znovu předložila návrh jako úplná doporučení veřejné ochrance práv. Moje závěry vycházejí ze tří hlavních bodů. Za prvé, změní přílohy 1 k příslušnému nařízení 2000, 1233 z roku 2011 zavádí, že komise zpracuje každoroční hodnocení pro Evropský parlament na základě těchto informací, včetně vyhodnocení, pokud jde o dodržování ECAS, dodržování cílů a povinností Unie ze strany těchto agentur. Samozřejmě cíle a povinnosti zahrnují také dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí. Za druhé, principy dobré zprávy vyžadují, aby evropské instituce přistoupily k hodnocení. Hodnocení musí být přesné, objektivní, nezávislé, důkladné a musí vycházet z odpovídajících informací. Pokud legislativa nestanoví jednotné standardy pro podávání zpráv, neznamená to, že komise nemůže udělat víc, než je naprosté minimum. Důkladné vyhodnocení musí vycházet eh, z dobře zastavených kontrolních seznamů a příslušných pokynů pro členské státy. A pokud vím, tak zpráva parlamentu z roku 2013 se ubírala stejným směrem. Náš úřad eh, vyhodnotil zprávy komise z let 2011 až 2014. Bohužel jsou velice odlehčené a neumožňují nezávislou objektivní analýzu a hodnocení. Z těchto důvodů jsem dospěla k závěru, že komise eh, se dopustila nesprávné zprávy. Nedávno jsem obdržela stanovisko komise k mému doporučení. Komise trvá na tom, že nařízení neopravňuje komisi, aby říkala členským státům, jaké informace mají poskytnout. Nicméně souhlasí s tím, že přijme kroky, které vylepší proces podávání zpráv a zavede má doporučení. Komise výslovně uvedla, že se poradí s radou a s Evropským parlamentem, pokud je o tu šablonu kontrolního seznamu a metodologii pro podávání zpráv. Dále navrhne upravený kontrolní seznam pro pracovní skupinu Rady pro vývozní úvěry na základě konzultace s Evropskou službou pro vnější činnost. V průběhu tohoto procesu komise provede také konzultaci s občanskou společností. A v neposlední řadě komise uvedla, že je připravená vrátit se k této věci i do budoucna, kdyby bylo pozměněno nařízení 1233. Takže závazky komise neřeší všechny mé obavy, jsem ráda, že bylo dosaženo značného pokroku. Těším se na další spolupráci s komisí v této oblasti a mám v úmyslu znovu vyhodnotit vývoj, až uplyne určitý čas. Teprve včera jsem také dostala připomínky stěžovatelů k odpovědi komise. Předkladatelé štížnosti upozorní na několik věcí. Za prvé, mají obavy, že komise do budoucna bude dál hodnotit schodu, i když nebude mít informace k tomu, aby provedla úplné hodnocení. Za druhé, mají obavy z toho, že členské státy budou muset schválit upravený kontrolní seznam, který předloží komise. A poslední věc, vyjádřili přání, aby bylo upraveno stávající nařízení EU. Já teď eh, analyzuji eh, příspěvky obou stran a v blízké době chci případ uzavřít. Děkuji za pozornost a ráda odpovím na otázky. Perfekt. Skvělé. Takže Zdá se, že tedy vzniklo určité nedorozumění mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a možná by nám to komise mohla vysvětlit, kde je příčina tohoto problému. Za ředitelství mm, pro obchod je tu zástupce, zástupkyně, která má slovo na pět minut. Děkuji. Děkuji za to, že jste mi dali slovo. Eh, Děkuji také, že se zabýváte tématem vývozních kreditů, což je tématika, která je často opomíjená. Ano, opravdu došlo k ne schodě mezi komisí a ombudsmankou, ombudsmanem, ale nejde tedy o problém politiky vývozních kreditů, protože komise přijala politiku, která je plně v souladu s cíly společenství. Nicméně neschodneme se tam, kde jde o interpretaci omezení, které nařízení uvaluje na komisi. Podle přílohy 1, kterou ombudsmanka eh, citovala, se nachází tento výraz. Na základě těchto informací a také je tam ještě ustanovení, které říká naprosto jasně, co každý členský stát musí dodat. Musí dodat data, která se vztahují k aktivům a pasivům, nové závazky, nové, novou angažovanost, nové poplatky a nová skrytá pasiva. To je tedy vše, co vlastně podle nařízení můžeme od členského státu chtít za informace. A také žádáme členský stát, aby eh, nám sdělil, jakým způsobem zohlednil také ekologická rizika. A na základě těchto informací komise provede vyhodnocení, ale mm, nařízení nás omezuje v tom o smyslu, o kolik informací můžeme žádat v nařízení nemáme žádný další eh, základ pro to, abychom si vyžádali dodatečné informace. Nicméně, my jsme zohlednili obavy, které vyjádřila občanská společnost, připomínky Evropského parlamentu a my také už se spolupracujeme s členskými státy v této věci. Nicméně, doposud jsme neviděli žádnou snahu nebo ochotu revidovat kontrolní seznam. Ombudsmanka říká, že tedy řízení vlastně nenabízí žádnou variantu toho, jak řešit reportování. To znamená, že my můžeme mít vynikající kontrolní seznam, který navrhneme, ale členské státy nemají zapovinnost jej dodržet. A my se snažíme ze všech sil vysvětlit členským státům, jak důležitá je transparentnost a lepší výkaznictví, protože jsme opravdu přesvědčeni, že cíle eh, této politiky se daří naplnit a do této chvíle jsme neobdrželi žádnou stížnost na to, že by došlo k porušení evropské legislativy. Nicméně, pokud se rada nedohodne nad revidovanou formou kontrolního seznamu, který by byl rozšířen i o další informace než ty, které vyžaduje hlavní text nařízení, tak vlastně komise nemůže jít dál v této věci. Čili my v tomto ohledu souhlasíme s Evropským parlamentem, ale máme zvázané ruce. Sami to nedokážeme. Takže komise tedy není na vině. Jak se na to dívá zpravodaj a stínový zpravodaj? Děkuji. Děkuji. Paní ochránkyně. Francouzsky bychom spíše říkali asi mediatrist než mediatér. V každém případě právě skončilo pozitivně jednání o otázce zahraničních investic, eh, pokud jde o kontrolu zahraničních investic do Evropské unie, po určité tedy filtrování. Když šlo o to transponovat do evropského práva guidelines eh, OECD, pokud jde o exportní úvěrové agentury, tak Evropský parlament se začal touto věcí zabývat s tím, že byl toho názoru, že exportní úvěrové agentury spadají pod kompetence národních států, ale jakmile se tyto exportní úvěrové agentury účastní zahraničních akcí, zahraničního působení Evropské unie, tak jejich fungování musí být pochopitelně v souboru s články 33 a 21 smlouvy o Unii. Na základě těchto informací jsme zahájili jednání. Bylo jasné, že zde, tedy na evropské úrovni, nebude kompetence ke koordinaci těchto exportních úvěrových agentur, ale zároveň jsme dávali tedy členským státům a pochopitelně i Evropské kombinaci zodpovědnost za to, aby ověřili, zkontrolovali, že tyto úvěrové agentury a jejich aktivita jsou v souladu s cíly smlouvy. Od té doby bohužel bylo vydáno pět zpráv a v těchto pěti zprávách je jasně řečeno, že Evropská komise, nebo jasně z nich vyplývá, že Evropská komise pokaždé dochází téměř ke stejnému závěru. Vy jste zdůraznila, paní ombudsmanko, že když zde není žádná stížnost, tak to znamená, že je to v souladu. Podle nás to všem v souladu není. Není to v souladu s textem ani duchem eh, nařízení. Evropská komise by měla poskytnout členským státům určité pokyny, instrukce k tomu, aby dodržovali jistou strukturu zprávy předkládané Evropské komise. Na tomto základě by Evropská komise prověřila tyto informace a zkontrolovala, zda jsou zajiště v souladu se smlouvou o Unii. A pokaždé Evropský parlament vyjádřil svou nespokojenost s prací Evropské komise v tomto směru. A já jsem velmi rád, že teď je ve hře evropská ombudsmanka, která došla ke stejným závěrům jako Evropský parlament. Naše nespokojenost a naše frustrace s prací Evropské komise. Já nepochybuji o tom, že máte problémy s členskými státy. Jsou to obtížná jednání, protože pochopitelně když máte zájem o Hermes, Kofas a tak dále, tak je ve hře národní svrchovanost, ale v tom právě je naše zodpovědnost. Vaše zodpovědnost je v tom, abyste dosáhli toho, aby ta národní svrchovanost jednotlivých států nevstupovala do konfliktu s obecným evropským zájmem. A když nám ještě dnes říkáte, že od rady očekáváte projev dobré vůle na jehož základě se tyto seznamy možná do budoucna upraví, tak se nezlobte, ale to od vás nepožadujeme. Stejně jako ombudsmanka od vás žádáme, abyste radě dali jednak tedy ty pokyny a jednak seznam informací, které mají členské státy podat o svých exportních úvěrových agenturách. Tady o to právě jde, aniž bychom znovu spochybňovali svrchovanost členských států a jejich kompetenci v oblasti exportních úvěrových agentur. Pochopitelně jako Evropský parlament eh, podporujeme Evropskou ombudsmanku, dospěli jsme ke stejným závěrům a doufám, že náš výbor rozhodne, že bude pokračovat eh, v této zprávě a že znovu o tom budeme formálně hovořit, abychom komisi donutili a jejím prostřednictvím donutili členské státy k tomu, aby dodržovali nařízení, které si tyto tři instituce vyjednaly. Děkuji. Merci beaucoup. Ještě nějaké otázky? Ze strany ostatních? Bohužel není mikrofonu. Já se budu, já nechci ani tak eh, zeptat, jako spíš zareagovat na to, co jsem slyšela. Tohle je velmi vážná věc. A parlament má dozor nad implementací tohoto příslušného nařízení a Evropská komise by také měla předkládat výroční zprávu o vývozních úvěrech a hodnocení situace. Bohužel toto hodnocení není dostatečné a nezaručuje to, že jednotlivé členské státy opravdu plní evropskou legislativu. To znamená, že chybí dozor a není jasné, zdali jsou zohledněny takové otázky jako dodržování lidských práv či ochrana životního prostředí. A komise tedy znovu vlastně popírá, že by měla zodpovědnost nad tím vyžadovat tyto informace. My jsme však opakovaně kritizovali eh, to, že tyto informace ve vyhodnocení chybí, a to i v minulosti a nyní. Abychom tedy mohli provádět svůj úkol, to znamená provádět dozor, tuto informaci potřebujeme a já navrhuji, aby jsme vypracovali stanovisko k této věci a je možné tedy že komise by měla do věci zainteresovat i radu a nabídnout jí k přeskumu hlavní směry v této věci. Dobře, takže já tedy dávám eh, zpátky eh, míč na stranu hřiště komise. Jak by eh, jste si představovali, že parlament se zachová? Požádá o novou verzi legislativy nebo pošle dopis příslušnému komisaři, ve kterém řekne, musíte si to vyřešit s členskými státy. Čili jak si, co si představujete, že by situaci mohlo zlepšit? V tuto chvíli tedy situace není uspokojivá. A to i z vašeho hlediska. Děkuji. Já se rozhodně eh, tady nechci vměšovat do toho, co by parlament měl dělat. A ani nevím, jak velký vliv může komise mít v jednání s jednotlivými členskými státy. Ten, ta, na půdě komise panuje naprostá schoda. Problém je ve vztahu k radě. Čili vy odprezentujete revidovanou verzi legislativy, abychom měli lepší zprávu. Musíme si počkat na to, zdali ta revize jednoho odstavce v přílohy v nařízení, které má celkem 60 stránek, je něco proveditelného. Jak víte, ta dohoda o, které, o kterou se toto nařízení opírá, se vlastně neustále mění a a my máme možnost revidovat obsah nařízení. Eh, to je trošku jiný postup, než tedy eh, začínat úplně znovu podle článku 29. A můžeme tedy vlastně se tím zabývat. Co si o tom myslí ombudsmanka? Za prvé jsem ráda, že komise souhlasí do značné míry s analýzou, kterou jsme tady představili, tedy že se nadále nedohodneme, pokud jde o limity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 Stav implementace a výměna názoru provádí Bangladeského paktu s udržitelnosti s ohledem na zveřejnění poslední zprávy o technickém stavu. My jsme tedy eh, sledovali ten vývoj poté, co došlo k těm událostem na náměstí Rana velmi pozorně. V létě jsme také eh, uspořádali setkání na vysoké úrovni v Bangladeše, byla tam paní komisařka Malstrom a další. A v důsledku tohoto zasedání na vysoké úrovni byla zveřejněna pátá technická zpráva. Je to, myslím, eh, dobré načasování, protože teď, po té, co tato zpráva byla zveřejněna, můžeme o celé situaci debatovat. Musíme se bavit o budoucnosti této dohody, o tom, jak probíhá koordinace. A máme také tady dlouhý seznam nedostatků, které ještě zůstávají nedořešené zvláště pokud jde o problematiku pracovního práva, ale i další věci. Pozvali jsme si sem za účelem diskuze velvyslance Bangladéše. Já vás tady vítám. Nejprve dáme slovo panu velvyslanci. Slovo dostane také externí služba, ředitelství pro obchod a pak náš stálý zpravodaj. Pane velvyslanče? Eight minutes. Máte 8 minut. Thank you. Uh, Mnohokrát děkuji, vážený pane předsedo. Vážení europoslanci, jsem velice rád, že tady mezi vámi mohu být. Jsem vděčný za pozvání výboru INTA, abych vám něco řekl k tomu, jak vypadá současná situace ve vztahu k paktu udržitelnosti, zejména jak se na to díváme my. Je tady o činnost, která má zajistit lepší situaci v továrnách na oděvy Bangladeši. A jde také o odpovědnost bangladejských orgánů. Dohoda o požárech v továrnách v Bangladeši byla podesána v květnu 2013. Finanční prostředky pocházely z Evropy. Byla to pětistraná dohoda mezi globálními značkami a maloobchodníky a odbory. Cílem bylo zajistit bezpečné pracovní prostředí. Bangladeská vláda si cení pomoci kterou poskytli mezinárodní partneři ve snaze zajistit bezpečnost na pracovišti ve všech továrnách orientovaných na vývoz. Je třeba zmínit, že tato dohoda pokryla 1505 továren na oděvy Pod alianci spadalo 890 továren. A v těchto továrnách proběhly opravné práce. Celkový pokrok představoval 84%, pokud jde o tu dohodu. A 91%, pokud jde o to spojenectví. Zbývající továrny a jich necelých 10 spadají pod vnitrostátní iniciativu. Aby se zajistila dlouhodobá udržitelnost eh, nápravných opatření, bangladeská vláda vytvořila koordinační buňku pro nápravná opatření, a to bylo v roce 2017, v útvaru pro inspekci továren a výrobních zařízení. Říkáme tomu DAIFI. Buňka pro koordinaci nápravných opatření pracuje, je dnes plně funkční. Tato buňka sleduje pokrok, dohlíží nad pokrokem podle plánu v rámci národní iniciativy a postupně přebírá odpovědnost továren, které fungují v rámci té dohody a spojenectví a napomáhá v přechodném období. Bangladeská vláda hodně navýšila počty pracovníků a položky z rozpočtu v posledních pěti letech, aby posílila kapacitu DAIFy. Rozpočet tohoto oddělení se pětkrát zvýšil a bylo vytvořeno 679 nových pracovních míst. Celkem je tam tedy asi tisíc pracovníků. Kromě stávajících techniků, kteří se zabývají nápravnými opatřeními, se bylo nedávno přijato 60 dalších techniků, aby napomohli s těmito pracemi. Mezinárodní organizace práce navíc vysílá 47 techniků, aby celý proces urychlili. 60 techniků už se do toho pustilo a zbývajících 41 techniků se brzy do činnosti zapojí. Přechodný výbor pro sledování pokroku byl zřízen v posledním čtvrtletí roku 2017. Jsou tam zástupci vlády, pracovních sil, vlastníků továren aby bylo možné postupně upustit od té dohody a převést je pod RCC. Mezinárodní organizace práce a Federace bangladeských zaměstnavatelů se také staly členy. vznikla skupina proti té dohodě, eh, dostala se to k soudu, vrchnímu soudu, jsme si toho vědomi, bylo, bylo vydáno dočasné opatření s tím, že ta dohoda by měla přestat fungovat do 30. listopadu 2018. V průběhu toho šestiměsíčního období ta přechodná dohoda bude fungovat v souladu s plánem sledování přechodného období, plánem vlády a také pod dohledem příslušného výboru. My chápeme, že ta dohoda se odvolala. Aktivně se účastní diskuzí v Bangladeše. Myslíme si, že přechodné období bude úspěšné, postupně přejdeme na jiný systém a ta odpovědnost se postupně převede na RCC. V konečném důsledku je to odpovědnost národní vlády zajistit bezpečnost továren. V červnu 2018 se v Bruselu konala čtvrtá schůzka Paktu udržitelnosti. Předsedal komisař EU pro obchod a ministr z Bangladeše posílení kontaktu bude zásadní, aby se zajistila odpovědnost, odpovědná zpráva oděvního průmyslu a bezpečný dodavatelský řetězec. Jak bylo řečeno na poslední schůzce, byl znovu pozměněn bangladežský zákonník práce na základě doporučení Mezinárodní organizace práce. Bangladežský parlament už eh, tuto novelu schválil a novela byla zveřejněna ve věstníku. Bangladežská vláda také spolupracuje s Mezinárodní organizací práce na programu pojištění, úrazového pojištění, program Bangladežský oděvní průmysl – je to v rámci projektu dialogu Mezinárodní organizace práce se sociálními partnery, aby se přizpůsobili národní programy úrazového pojištění, aby také vznikly veřejné instituce, které jsou nezbytné, aby se tyto plány realizovaly. Bangladeská vláda souhlasí s tím, že náhrady na, za pracovní úrazy jsou základním právem všech pracovníků. Znamená to však vysoké náklady. Musí to podpořit všichni zúčastnění. A toto je zásadní pro to, aby byly odpovídající zdroje a technologie k zavedení těchto programů v průmyslových sektorech. Ministerstvo práce a zaměstnanosti spolupracuje s průmyslem, aby se průmysl také zapojil. Mezinárodní organizace práce spolupracuje s bangladeskou vládou, aby vzniklo, vznikl státní systém úrazového pojištění právě pro oděvní průmysl v Bangladeši. A tato iniciativa vychází z poučení, která vyplnula z dohody o kompenzaci při té tragédii. Já už jsem výbor INTA informoval o tom, že bangladešský oděvní sektor a bangladeské továrny hodně investovaly do nápravných opatření. Nicméně, když se zblízka podíváme na cenu, která se platí za jejich produkty, ten výsledek není příliš povzbudivý. Také žádáme o vaši podporu, aby se z Bangladeše stal vzor celosvětovém obchodu s oděvy. Bangladeš by se chtěl i nadále zapojit do spolupráce s Evropskou unii na základě eh, zájemné důvěry a respektu. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. A teď dávám slovo paní Sinověč, která je ředitelkou oddělení pro udržitelný rozvoj na DG Trade. Děkuji, dámy a pánové, než vás stručně informuji o Paktu pro udržitelnost. Chci poděkovat Evropskému parlamentu, především členům a náhradníkům výboru INTA za konstruktivní příspěvek a podporu všech aktivit souvisejících s, těmto, s tímto paktem. Jsme na stejné vlnové délce a chceme využít všechny prostředky podpory pro své partnery v Bangladeši. Jak říkal pan velvyslanec, měli jsme čtvrtou schůzku na nejvyšší úrovni paktu pro udržitelnost, eh, kde jsme měli příležitost diskutovat věci na nejvyšší úrovni, protože tam byl i náš komisař, ale také ministr obchodu a ministr práce. Po tomto zasedání v implementaci paktu pozorujeme smíšený obrázek. Na pozitivní stránce můžeme říci, že v Bangladeši došlo pokroku, pokud jde o BOZP, v porovnání s tím, když jsme začínali s tímto paktem, také pokud jde o přijetí novely zákonníku práce, vytvoření tripartitní poradní rady a přijetí standardních provozních postupů, pokud jde o registraci odborových svazů, pokud jde o negativní stránku, tak komise vyjádřila znepokojení, pokud jde o dostatečný pokrok v oblasti klíčových otázek na trhu práce. Velmi jasně jsme řekli, že závazky Bangladeše podle dohody Mezinárodní organizace práce musí být splněny, pokud jde o svobodu schromažďování a kolektivní vyjednávání. Komise apelovala na Bangladeš, eh, aby co nejrychleji napravil nedostatky a přijal potřebná právní ustanovení a začal je efektivně implementovat. Jsem ráda, že byl přijata eh, pracovní zákoník. Eh, měli už jsme tedy pravidla přijatá parlamentem, ale bylo to v bengalštině, takže jsme to museli nechat přeložit a podívat se na to. Jsme také rádi, že Bangladeš eh, přijal minimální požadavky na vytvoření odborového svazu. Je to tedy 20 eh, zaměstnanců továrny, takže je to podle nás krok správným směrem, ale je třeba tento práh ještě snížit na 10 Také apelujeme na Bangladeš, aby chránil pracovníky před eh, jakýmikoliv kroky souvisejícími s diskriminací odboru. Musí také umožnit úplnou svobodu zhromažďování a združování a také musí snížit počet odmítnutí žádostí o vstup do odboru, protože to je pořád ještě velmi vysoké číslo. Pokud o požární bezpečnost a bezpečnost budov v Bangladeši, tak i nadále podporujeme veškeré iniciativy soukromého sektoru v této oblasti. A v tomto smyslu jsme chtěli aby tyto operace pokračovaly do té doby, než monitorovací výbor uzná, že už je vše připraveno. Také jsme trochu znepokojeni tím, že může dojít k předběžnému nebo tedy předčasnému ukončení této spolupráce podle této dohody. Rada je připravena podpořit tuto dohodu také před eh, soudem v Bangladeši. Bereme na vědomí to, co říkal právě pan velvyslanec. A sice, jak byla zvýšena tedy tato kapacita. Ovšem pokud bude podáno odvolání, musíme počkat, jak toto odvolání dopadne. Všechny tyto věci byly opakovány několikrát i ve skupině 3 plus 5 na posledním zasedání v říjnu a také to bylo zmíněno v poslední zprávě o implementaci paktu o udržitelnosti, který byl zveřejněn v říjnu 2018, jak připomněl pan předseda. Děkuji a nyní SVČ. Mr. Chair and honorable members, um, let me start by uh, thanking... Na úvod chci poděkovat Evropskému parlamentu, především tomuto výboru, za konstruktivní přístup, děkuji také Bangladeši za konstruktivní přístup k tomuto tématu. Pokud jde o usnesení, které bylo přijato parlamentem 15. listopadu a o neustálý zájem vašeho výboru o tuto záležitost, tak eh, to schvalujeme. My máme dlouhodobý vztah s Bangladešem a já chci zdůraznit, že naše politické angažma se zintenzivnilo v uplynulých měsících v kontextu uprchlické krize. Vysoká představitelka Mogherini se setkala s premiérem Hasinou na konci září v New Yorku a předtím se setkala také dvakrát s ministrem zahraničí. Ceníme si úsilí Bangladeše o přijetí rohingských uprchlíků, což vyvolává velký tlak v této zemi. Budeme poskytovat eh, nadále humanitární podporu Bangladeši. Cílem je návratu prchlíků do místa původu, ovšem eh, musí se jednat o dobrovolný a bezpečný návrat vedený v souladu s mezinárodním právem. Dohoda s Myanmaru by k tomu měla přispět. Také Bangladeš se rozhodl implementovat standardní postupy, pokud jde o imigraci do Evropy. My spolupracujeme s bangladešskými úřady, pokud jde o reintegraci navrátilců. Chceme, aby tedy byly dodržovány všechny pravidla, aby to přineslo hmatatelné důsledky. Je to i nadále naše priorita. Pozorujeme pozitivní vývoj, protože vláda spolupracuje s EU v této věci. V dubnu jsme a potom později v červenci jsme se v Dakaru zavázali, že budeme uplatňovat politiky, které budou dodržovat lidská práva i v našich vzájemných eh, vztazích. Eh, pořád ještě pozorujeme jisté výzvy s blížícími se parlamentními volbami. EU pokračuje v dialogu s bangladešskou vládou. Budeme v tom pokračovat i do budoucnosti. Příprava parlamentních voleb je pravidelně diskutována. Doufáme, že budou transparentní, kredibilní, nestrané a že bude dodržena a chráněna svoboda projevu a schromažďování. Vláda musí zajistit bezpečné prostředí pro občanskou společnost. Pokud je o pracovní práva, Bangladeš implementoval určitá opatření na zlepšení situace a dosáhl velkého pokroku v oblasti bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Vláda musí plně uplatňovat doporučení Mezinárodní organizace práce a také svobodu schromažďování a združování, jak zde také správně eh, říkala komise která zmiňovala nový pracovní zákoník. My jsme o tomto také diskutovali s Bangladešem v průběhu diplomatických eh, konzultací. Velmi úzce spolupracujeme s komisí a budeme v tom i nadále pokračovat. Děkuji. Jako vždycky, pan Karim. Chairman, thank you. Uh... Pane předsedo, děkuji. Neřekl jste mi, jak dlouho mohu hovořit, takže já to byl jako biankošek. Nebudu se tedy držet vašeho doporučení. Nejprve tedy mi dovolte, abych také přivítal pana velvyslance a zástupce naší sesterské instituce. Pane předsedo, já opravdu vlastně hovořím z patra, protože Buď bych mohl udělat něco jednoduchého, čili to, co udělala naše sesterská instituce, a a, ehm, říct, a řeknu tedy něco velice vyváženého, velice promyšleného, eh, ze kterého vyplývá, což by tedy Chom si všichni museli přebrat a číst mezi řádky a z čeho by Bangladeš usoudila, jaký je žádoucí další směr vývoje to by pak nebránilo jednotlivým poslancům, aby mě nezastavovali na chodbě a neupozorňovali na další a další problémy a na to, jak oni interpretují situaci, pokud jde o vztahy mezi Evropskou uní a Bangladéšem. A co se dozvídám od nich, je hodně jiné, než to, co tu dnes zaznělo, jakožto vyvážená zpráva. Já tedy eh, chápu vystoupení pana velvyslance a našich sesterských institucí, chápu snahu o vlastně podat obrázek tímto způsobem, ale myslím si, že je eh, téměř nemožné přijít s vyváženým popisem situace, kdy z jedné strany slyšíme velice znepokojivé zprávy z praxe a na druhé straně tedy eh, slyšíme eh, to poměrně uklidňující hodnocení naší sesterské instituce. Vnější služba také popisuje situaci na místě, Slovy, situace znepokojivá, je třeba ještě hodně práce. A celá řada dalších poslanců eh, a tedy vlastně používá podobné formulace. A proto já jsem také dostal vlastně takové písemné podklady k tomu, co bych měl říci, ale já to odmítám, protože si myslím, že jsme dospěli do okamžiku, kde je opravdu potřeba říci naprosto jasně, jak se věci mají. Naše sesterské instituce s námi pravděpodobně souhlasí v celé řadě věcí, ale drží se stále stanoviska, že pokroku se podaří dosáhnout, pokud bude, se budeme vyjadřovat i nadále diplomaticky. Já budu daleko upřímnější. Já to řeknu upřímně. Dokud a pokud neuvidíme nějaké konkrétní výsledky, a to rychle, obávám se, že eh, tedy eh, v tomto parlamentu vznikne očité opozice vůči tomu, jak je nyní nastaven vztah mezi Evropskou unii a Bangladéšem. Vidíme, co se děje v sousedních zemích, vidíme, kam se vývoj ubírá a je třeba tedy Bangladeši Eh, vlastně dát pocítit eh, ten vý, místní vývoj, například pokud jde o eh, krizi s kolem menšiny Rohingyů i obchodně. Já tady se, pane předsedo, omlouvám, nebudu, že jsem hovořil taky jasně, nebudu zacházet do větších detailů. Samozřejmě my se nadále budeme snažit o to, aby všechny další balíčky k zahraničnímu obchodu byly nadále nástrojem pokroku, ale tento parlament nejprve musí být svědkem konstruktivnějšího přístupu. Slova samotná nestačí. Jakkoliv tedy pěkně znějí. Já jsem to přetáhl o 6 sekund, můj drahý kolega vás vyrušil, ale já toho nezneužiji. Děkuji za takhle jasná slova. A nyní zvu předsedkyně delegace pro Jižní a východ, Jihovýchodní Asii, paní Lambert. Děkuji. Já jsem nečekala, že budu vystupovat k tomuto bodu, ale řeknu, že celá řada obav, které lidé vyjádřili, je platných. A my už jsme se o tom bavili v minulosti. Právě tady padla zmínka o vyhnání Rohingyů. My jsme navštívili to, eh, tedy Bangladeš, a zjistili jsme, že uprchlíci z řad Rohingyů v podstatě tedy vlastně vyčerpávající, vyčerpávají státní kapacity, které Bangladeš má a mezinárodní komunita eh, tedy nedodržela, ta, nedodržela ty původní přísliby finanční pomoci. To znamená, že v Bangladeši mají tedy hm, svázané ruce pracovníci státního aparátu, kteří by se mohli zabývat jinými věcmi. Nicméně, pokud je o problematiku pracovního práva v návaznosti na vývoz. To jsou tedy vlastně trvalé problémy, kterých jsme se bavili už několikrát během návštěvy Bangladéše a také s panem velvyslancem. A pokrok v této věci by mohl a měl být rychlejší. A pokud jde o to, co se stane po přechodu tedy mm, k této alianci mm, Accord, tak mm, tady také ještě musíme počkat na to, jaký to bude mít dopad, především na cenotvorbu. Víme, že některé továrny v Bangladeši opravdu tedy zainvestovali do ochrany životního prostředí, ale nějak se jim to vlastně nevrací ve smyslu například možnosti vyšších cen. A teď je otázka mm, tedy další ochoty v této věci, protože my můžeme hovořit o trvale udržitelném vývoji, ale pokud jej nepodpoříme, tak to lidi přestane bavit. A samozřejmě objeví se i další problémy ve chvíli, kdy tedy Bangladeš už nebude mít eh, statut eh, té nejméně rozvinuté země, postoupí na tu střední příčku, tak je otázka, co se tedy bude dít dál a jaká budou ta nová obchodní pravidla. No, ještě nějakou dobu to bude trvat, takže uvidíme. Na no, nyní stí, stínoví zpravodajové. Děkuji, pane předsedo. da política comercial da União Europeia. My jsme tady proto ne, abychom hovořili o evropské hospodářské politice či obchodní politice, ale o technické zprávě, kterou zveřejnila Evropská komise s ohledem na pakt udržitelnosti s Bangladešem. Já se zaměřím na několik věcí. Pokud jde o dodržování pracovního práva, tak Bangladeš podle mě dělá další pokrok. Musí dosáhnout toho, aby byla dodržována práva, pokud jde o svobodu združování, a musí být zavedeny také sankce pro ty, kteří nebudou dodržovat tato pravidla. Pokud jde o bezpečnost budov, tak tady je situace pořád ještě znepokojivá. Jde především o to, že rozhodnutí soudu o zastavení provozu se dotkne mnoha pracovníků, kteří pracují v oděvním průmyslu, nicméně tím zdaleka nebude zajištěna dostatečná bezpečnost. Pokud já vím, tak neexistuje žádná studie, která by dokázala nebo doložila to, že vláda Bangladeše bude schopná řešit náležitě legislativní cestou všechny tyto záležitosti. Podle mě komise musí vyžadovat znásobené úsilí, vedoucí k tomu, aby toto nařízení, aby tento pakt byl dodržován i do budoucna, až do roku 2020 a možná i dále. Je důležité, aby ta situace byla uspokojivá. Půjde o kompromisy, na nich se musí dohodnout eh, vláda Bangladeše i komise, aby tento přechod, tato změna byla skutečně trvalá. Dnes je ještě spoustu nejistoty a také se blíží volby v Bangladeši. Takže z politického strategického hlediska Eh, bych zde rád poznamenal jednu věc. Týká se to vytvoření z té cestovní mapy, která by mohla obsahovat konkrétní akce, konkrétní prostředky a mohla by být eh, takovou mapou pro tu příští vládu, aby byla dodržována umluva eh, Mezinárodní organizace práce. Agnes. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako pan Karim, ani já nechci příliš být na poplach, ale čas běží. A Bangladeš už nemá moc času, pokud je o bezpečnost a bože protipožární opatření a tak dále. My všichni víme, že za deset dnů vyhodí alianci akord ze země. A to znamená, že sice nastal pokrok v tom předchozím období, ale bezpečnost tisíců pracovníků v oděvním průmyslu v Bangladeši je pořád ohrožena. Mluvíme o té zprávě o technickém stavu. Já myslím, že ta fakta jsou dost jasná. Stále je potřeba přijmout klíčová opatření, aby se dokončila nápravná opatření, která plánuje aliance, a za druhé Vláda souhlasila s tím, že aliance může pokračovat v činnosti, dokud nebude připravená buňka pro koordinaci nápravných opatření převzít odpovědnost za příslušnou platformu. Upřímně řečeno, všichni víme, že vláda sice učinila určitý pokus, ale zatím nemá dostatečnou kapacitu pro vymáhání požadavků na bezpečnost práce v oděvním sektoru. A z tohoto důvodu se Evropský parlament minulý týden obrátil na bangladeskou vládu prostřednictvím usnesení s výzvou, aby okamžitě uznala a implementovala přechodnou dohodu, aby projevila větší ochotu převzít veškeré funkce té aliance. A já myslím, že to, co říkal pan velveslanec, pomíjelo požadavky Evropského parlamentu a čas opravdu běží. A proto se také obracím na Evropskou komisi, na Generální ředitelství pro obchod a na Evropskou službu pro vnější činnost. Nakolik důležité je pro vás, že v Bangladeši je tato aliance, kolik důležité je to pro vaše instituce, pro komisi a jaký bude váš další postup ve vztahu k bangladeské vládě, aby dodržovala, co bylo dohodnuto? na té schůzce na vysoké úrovni. A samozřejmě nejde pouze o tu alianci, Jaký bude váš další postup? Jak zabráníme tomu, že aliance bude muset příští dnech opustit zemi? Ano, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, cílem eh, tohoto paktu je chránit pracovníky především eh, před vykořišťováním ze strany velkých nadnárodních podniků. Když se tady otevírají dveře kapitalismu, tak vidíme, jaký to má dopad na pracovníky v Bangladeši. A jsou to vždycky ti nejchudší na světě, kteří jsou odpověd, tedy obětí globalizace. A katastrofa Rana Plaza nám to jen potvrzuje. Pakt udržitelnosti chce stanovit minimální limit pro pracovní podmínky pracovníků v oděvním průmyslu v Bangladeši. A to bude mít dopad na všechny pracovníky, všechny pracující v jihovýchodní Asii a v konečném důsledku i v celém světě. Bylo to vytvořeno tedy na pět let, blíží se vypršení této lhuty a my nemůžeme dovolit, aby tato dohoda nebyla obnovena, protože bez toho, tedy bez působení této aliance, ten náš pakt udržitelnosti nebude dále fungovat. Takže ho musíme rozhodně obnovit. Pane velvyslanče, chcete reagovat? Velmi stručně, prosím, ne, ne, nečtěte nám tady další proslov. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jsem dostal čas reagovat na záležitosti, na které upozornili naši přátelé v tomto výboru. Jak už jsem zmínil ve svém prohlášení, A naše vláda to uváděla opakovaně i v minulosti. Jedna věc musí být zcela jasná. Alianci Akord nikdy nikdo nevyhodí z Bangladeše. Po pět let platila dohoda s Aliancí. Ale ten čas vypršel, takže nejde o to, že bychom někoho vyhodili. Kromě toho, už jsem zmínil. že aby bylo možné pokračovat s tím procesem, aby došlo k tomu postupnému přechodu, oni se obrátili s odvoláním na nejvyšší soud, tento zvažuje. A neformálně vedle toho také probíhá jednání s jednotlivými zúčastněnými stranami. A my očekáváme lepší výsledek, který bude přijatelný pro všechny zúčastněné v tomto ohledu. Krátce, co se týče ostatních věcí, co se týče pokroku. Toto je sektor, který představuje základ živobytí Bangladéše. Neměli bychom hledat nějaká rychlá řešení. Ne. Měli bychom to udělat tak rychle, jak je to prakticky možné. Ale hledání rychlého řešení není odpovědí pro sektor, který představuje hlavní zdroj živobytí v takovou zem, takové zemi, jako je Bangladeš. Když se podíváme zpět Před 40 lety jsme byli závislí na pomoci z Evropské unie. A nyní, já neříkám, že to nahradil obchod, ale začínáme obchodovat. A my bychom měli umožnit, aby tento proces pokračoval. A současně ano, Měli bychom být vzorem pro další země, které vyrábějí oděvy. Bangladeš proto úzce spolupracuje s našimi přáteli a budeme v tom pokračovat. Tolik mohu říct. Abych reagoval na připomínky našich přátel. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. Chce reagovat komise? Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda zdůraznila, že komise také jasně dala najevo bangladešské vládě, že Evropská unie musí vidět konkrétní a trvalá opatření, která zajistí především dodržování práv pracujících, abychom se mohli zapojit i dál. Zvlášť na základě ujednání Everything but Arms a na základě eh, toho všeobecného programu preferencí. Eh, který dáváme Pákistánu. A všichni vědí, že v rámci této rozšířené spolupráce jsme eh, v září absolvovali technickou misi, zabýváme se výsledky této mise a zapojením v rámci eh, paktu udržitelnosti. Jde také o tu zjišťovací misi, vyhodnocení zpráv – A komise to všechno zváží, až bude rozhodovat o dalším pokroku. A Evropská služba pro vnější činnost? Nemusím toho už moc dodávat. My se eh, toho rovněž účastníme v rámci té rozšířené spolupráce spolu s komisí. I my jsme vyzývali Bangladeš ke konkrétnímu pokroku, Spažujeme další kroky. Samozřejmě podporujeme alianci Akord protože ohromným způsobem přispěl eh, k pokroku v oděvním průmyslu v Bangladeši. Vyzýváme k dalšímu jednání a ke konstruktivnímu zapojení ze strany všech zúčastněných. Mnohokrát děkuji, tím můžeme uzavřít tento bod a nezapomeňte jasná slova našeho zpravodaje, pana Karima. Je to naléhavá záležitost a musíme to řešit. Dobře. Přejdeme k bodu 23. To jsou probíhající třístranná jednání. Není to úplně přesné, protože jeden trialog jsme právě velice úspěšně uzavřeli. A já dám slovo zpravodaj panu Fusovi. Merci, monsieur le président. Effectivement. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já mám pro vás dobrou zprávu, protože zhruba před hodinou jsme získali, řekl bych, pozitivní trialog, pokud jde o metodu filtrování zahraničních investic. Víte, že to pro nás bylo velmi důležité, protože jsme byli všichni přesvědčeni, že pouze evropská dimenze může být efektivní při filtrování zahraničních investic. Je to nástroj, který nemá za cíl snížit zahraniční investice, ovšem je mnohem pozornější a opatrnější, pokud jde o zahradní, zahraniční investice. Zhruba před rokem a půl jsme začali zprávou z vlastní iniciativy, kterou vydal parlament. Potom třeba Německo, Itálie, Francie a další státy vzali věci do svých rukou a požádali komisi, aby pracovala na návrhu zprávy. Na to Jean-Claude Juncker velmi rychle přistoupil a pak jsme začali pracovat a musím říci, že to, že jsme završili tato třístranná jednání v listopadu, to je opravdu mimořádné. Ty lhuty pro nás byly velmi důležité. Já chci poděkovat Bernu Langemu, předsedovi komise, za to, že mi pomohl při vyjednávání o této zprávě, jak s komisí, tak s radou. Bylo nutné postupovat rychle, protože ekonomický svět dnes se velmi rychle mění a očekával toto rozhodnutí na evropské úrovni. Pracovali jsme rychle, ale musím říct, že rychle a dobře. To znamená, že jsme nic neuspěchali na úkor obsahu. Myslím, že jsme ještě zpřísnili pozici komise, protože jsme do toho začlenili ještě třetí scénář, to je ten nejhorší scénář, když členský stát vydá negativní stanovisko, tak musí vydat negativní stanovisko i Evropská komise. To rozhodně nebylo předem vyhráno. Také jsme rozšířili působnost, aby se do toho začlenili všechny sektory, které mohou mít podíl na veřejné bezpečnosti nebo veřejném pořádku. Zachovali jsme cíle pragmatismu, účinnosti, efektivity, nevytvořili jsme nic prázdného, naopak jsme vytvořili nástroj, který zodpovídá nebo tedy reaguje na očekávání našich občanů i našich podniků. Bylo to opravdu velmi náročné, protože ještě před rokem velmi málo členských států požadovalo takovouto metodu filtrace zahraničních investic. Já si teď vypočím eh, větu Marcela Prusta. Bylo to takové hledání ztraceného času, protože eh, Kanada, USA, Čína i další měli nějakou metodu filtrování zahraničních investic. Pouze Evropa ne, takže to byla opravdu nutnost a já opakuji, že Evropa to je opravdu hezká vitrína, není to supermarket. Takže to znamená, že po revizi našich obraných nástrojů, po odmítnutí statutu tržní ekonomiky pro Čínu byl toto třetí krok, který skoncoval s evropskou naivitou. Takže je to podle mě velmi dobrá věc a velmi dobrá práce, kterou jsme odvedli a pozice parlamentu byla vyslyšena a respektována. Výborně, gratuluji. Myslím, že parlament dosáhl dobrého výsledku a byla to také rychlá práce dva roky po předložení legislativy jsme připraveni a byl to úspěch. Děkuji. Druhá třístrana jednání se týkají nařízení o pojistce. Víme, že v každé obchodní dohodě zde máme takzvanou safeguard clause, Navrhujeme tedy, aby to nebylo specifické jako v minulosti s Kolumbií, Peru a Ekvádorem. Bude to relevantní pro příští tři dohody s Japonskem, Větnamem a Singapurem. Takže jsme zahájili první politický trialog eh, s rakouským předsednictvím včera. A ta jednání byla rozdělena do tří hlavních klastrů a několika podklastrů, abychom mohli diskutovat o různých věcech zvlášť, takže modernizace obraných nástrojů, nejvzdálenější regiony, udržitelný rozvoj a tak dále. Pokud o některé technické pozměňovací návrhy, které se týkají především nejvzdálenějších regionů, tam jsme dosáhli jistého pokroku a většina z těchto kompromisů byla přijata ostatními institucemi. Samozřejmě komise předložila některé textové návrhy pro kompromisy. My jsme byli zklamáni tím, že pokud je o obchod a udržitelný rozvoj, tak k tomu komise nic nepředložila. A to je faktor, který není pochopitelný. Protože ve stávajících eh, safeguard regulations eh, máme určitý reporting výkaznictví ohledně obchodu a udržitelného rozvoje. Viděli jsme to v dohodách eh, s Kolumbií, Peru a Ekvádorem a Střední Amerikou. Komise a také rakouské předsednictví nepřijalo náš pozměňovací návrh a nebyl zde tedy žádný návrh na kompromis, takže jsme to tedy nemohli završit. Doufáme, že 28. listopadu dosáhneme i v této věci dohody. Děkuji. A teď můžeme přistoupit k bodu 24. Jak víte, budeme mít velmi brzy delegaci INTA do Chile, poslední týden před Vánocemi abychom se podívali na vývoj v oblasti modernizace obchodní dohody s Chile. A proto teď o tom budeme trochu diskutovat a připravíme se na diskuzi v Chile na konci prosince. A je tady Matias Jergensen, který je šéfem oddělení pro Latinskou Ameriku. Já mu tímto dávám slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Už uplynul nějaký čas od té doby, co jsem tady u vás mluvil o Chile. Byl bych si přál, eh, abych mohl oznámit větší pokrok než dnes, ale chci trošku varovat. Tato jednání mají samozřejmě velký význam pro obě strany, ale nepokročila tolik nebo tak rychle, jak jsme doufali. Z čeho to vyšlo? Do vyjednávání jsme se pustili v listopadu loňského roku. Spustili jsme celý proces takovým úvodním kolečkem. Další zásadní kolečko proběhlo v lednu a následovalo ještě jedno v květnu. A při těch kolech nastal dobrý pokrok, také se nám podařilo dát z naší strany na stůl všechny původní návrhy. Dostali jsme také další návrhy, dostali jsme zprávu, vy jste dostali tu zprávu. Takže vidíte, že se nám opravdu podařilo postoupit ku předu. Nicméně, jak jsem říkal, je také zřejmé, že je tady určitý počet oblastí, kde je mnohem obtížnější postoupit z čela, než jsme čekali. Mimo jiné na základě toho eh, důkladného posouzení rozsahu jednání. V řadě oblastí se Chile nechtělo zapojit nebo nechtěli postoupit konstruktivně. Týká se to mimo jiné zeměpisných označení. Týká se to investičního soudu, ochrany investic obecně. také určitých eh, práv duševnímu vlastnictví, konkrétně patentů, a také energie a surovin. Dejme tomu od června loňského roku se snažíme zjistit nebo vymyslet, jak postoupit. Jsme v kontaktu s Chile, abychom zjistili, jestli se dá nějak pokročit. Také jsme se s nimi setkali, setkala se komisařka a její nový protějšek, nový protějšek, protože v Chile došlo ke změně vlády. A byla také schůzka mezi předsedou Junckerem a prezidentem Chile, a to v říjnu. Prozatím, budu naprosto upřímný, eh, se snažíme vymyslet, jak postupovat dál, abychom postoupili ve všech oblastech, zejména pokud je o zeměpisná označení, protože, jak víte, na tom nám hodně záleží. A samozřejmě jde také o přístup na trh pro naše zboží. Chceme to dát také na stůl. Do toho se Chile taky nechce. Jsme v kontaktu a doufáme, že postoupíme dál. A máme předběžně naplánované další kolo na leden, ještě to musíme potvrdit. Je to kolo, které proběhne v Chile, takže jsme závislí na pozvání a na ochotě Chile realizovat toto kolo. Ale celkově nám na těch jednání dá záleží, chceme pokračovat, je to důležité, aby se ta dohoda aktualizovala, protože v podstatě byla zařena na začátku tohoto tisíciletí a už je zastarala, není tam třeba nic o udržitelném rozvoji. A chceme tam také něco nového, pokud jde o obchodní agendu. Bylo by to dobré i pro bilaterální vztahy, i z politického hlediska. A bylo by to dobré, abychom vyslali signál, že společně s Chile jsme pro obchod založený na pravidlech a předvídatelných mezinárodních stazích. Tolik asi na úvod z mé strany. Výborně. Právě včas přicházejí zástupci Evropské služby pro vnější činnost. Jak víte, máme také dohodu o přidružení, nebo mm, ta dohoda se vyjednává, není to jenom obchodní dohoda. A na tři minuty teď eh, dostane slovo pan Köstenreuter, který nám něco řekne k té dohodě o přidružení. Ano, jde o Chile. Zřejmě, předpokládám. Ano, my vyjednáváme přesně rok. Začali jsme 16. listopadu loňského roku. A pokud jde o kapitoly o politické spolupráci, pokrok byl celkem uspokojivý. Na straně Chile se postupuje velmi proaktivně, často jsou opravdu flexibilní, chtějí vyjednávat s Evropskou unii o řadě různých věcí, včetně nešíření zbraní, migrace, mezinárodního míru a bezpečnosti. A byli jsme schopni uzavřít takovou první dohodu. Samozřejmě nakonec se na to ještě musíme podívat, ale už jsme uzavřeli 38 článků z těch, které jsme měli v našem mandátu. A zbývá nám, myslím, pouze 11. To ukazuje, že jsme byli schopni uzavřít zhruba 75 textu, který jsme předložili k jednání z Chile. A z tohoto pohledu jsme celkem spokojení, takže ty zbývající otázky jistě ty jsou poněkud obtížné, týká se to třeba daní, nešíření zbraní. Musíme zpracovat odpovídající text, který nebude v rozporu s evropskými zájmy, ale obecně vidíme, že Chile si přeje, aby ta jednání byla úspěšná, aby se také otevřely nové oblasti politického dialogu a spolupráce s touto zemí. Ta povaha to, té spolupráce teď bude trošku jiná, budeme víceméně rovnocení partneři a někdy také společně budeme pracovat v dalších zemích, které stále představují výzvu. Takže celkově jsme velmi spokojení. Ještě jsme neprojednali řadu věcí, třeba institucionální aspekty naší dohody – protože to souvisí také s tím, o čem mluvíme v té kapitole o obchodu a pak jsou to věci, které hodně souvisí s hospodářskými záležitostmi, je to třeba energetika. A to možná také ovlivní ta obchodní jednání, takže zatím je to neotevřené. Ale celkově jsme s pokrokem spokojení, nepředpokládáme, že se brzy bude konat další oficiální kolo, protože to také závisí na tom, nakolik pokročíme eh, na té straně obchodu, ale neznamená to, že neprobíhají technické výměny názorů, videokonference. A to nám umožňuje dál pracovat na textu, probíhá výměna názorů s členskými státy. Vidíme to tady optimisticky, ale současně jsme také realisté. V oblasti obchodu máme rozdílné názory, tam musíme být trpělivější, abychom viděli, jestli se nám podaří dospět k závěrečné fázi vyjednávání. Já myslím, že v roce 2019 ta jednání ještě rozhodně budou trvat, ale měli jsme třeba i schůzku s členskými státy a všichni trvají na tom, že by to mělo být úspěšné. Děkuji. Děkuji. 2000. 2019 bude rok, ve kterém se toho bude dít opravdu hodně. Naším, naší zpravodajkou je Ima Rodriguez a já jí dávám slovo. Pět minut. Děkuji, pane předsedo. Vítám zde zástupce komise a SVČ a také našeho velvyslance Chile při Evropské unii a jeho tým. Především chci zdůraznit, eh, význam modernizace této dohody. To je věc, na které jsme se všichni shodli, protože, jak říkal pan Jorgensen, je to dohoda, která vznikla tedy v minulém století nebo na začátku tohoto století a teď už není dostatečně aktuální vzhledem k tomu, jaký význam chceme dát evropským obchodním dohodám. A také s ohledem na další obchodní dohody, které byly podepsány s oběma stranami. A to vede k tomu, že vlastně ztrácíme příležitost prohloubit naše obchodní vztahy, protože jsme zcela mimo čas. Mě ovšem velmi znepokojuje to panorama, které se zde vytvořilo. Ještě nedávno jsme měli naději, že tento parlament v tomto volebním období bude schopen odhlasovat tuto dohodu. Věděli jsme, že je to obtížné, ale možné. A teď to vše je tak trošičku vzdáleno. Vždycky, když probíhá nějaký proces jednání, tak je logické, že dojde k nějakým problémům, když se vstupuje do té technické části, ale mě opravdu znepokojuje to, proč dochází k této stagnaci. Jsou tam nějaké další důvody nad rámec těch technických problémů, protože vždycky, když se objeví problémy v nějakém konkrétním aspektu, tak je možno pokračovat v aspektech jiných. A komise zveřejnila 18 návrhů Chile zveřejnilo 8 hodnocení dopadu a udržitelnosti počítá s tím, že zpráva by měla být vydána v lednu, opravte mě, pokud se mýlím. Už proběhl také první dialog v květnu s občanskou společností, aby se tedy řešila modernizace této dohody a také proběhly dva dialogy, jeden v červenci a jeden v listopadu, aby společně s občanskou společností byl analyzován návrh té zprávy o udržitelnosti. Myslím si, že to vše je důležité, protože jsme vždycky považovali za důležité začlenit do jednání i občanskou společnost. Takže pokud Evropská unie i Chile má pořád tentýž vyjednávací tým, tak pokud se na začátku vymezil ten prostor to pole působnosti, tak eh, by mě zajímalo, jaké důvody opravdu teď brání tomu, že nemůžeme pokračovat v jiných oblastech jednání. Myslím si, že by se rozhodně neměly snižovat ambice, pokud jde o obsah této dohody. Vše, co se týká nového přístupu na trh, eh, geografické označování původu, pochopitelně také systém práv duševního vlastnictví. To vše je zásadní. Já vím, že je to komplikovaný aspekt, ale i nový systém na ochranu investic. Když jsem měla příležitost navštívit Chile a také u příležitosti návštěvy čilských poslanců a senátorů tady v Bruselu jsem si uvědomila, že velmi dobře znají ten evropský systém. Ovšem, podle mě to stále není dostačující a proto je třeba ten náš model představit vysvětlit, eh, proč je to velký krok vpřed eh, v porovnání s aktuálním systémem. Já jsem vysvětlovala těm čilským poslancům, že pro ně systém ISDS velmi dobře fungoval, ale teď máme 17 dohod, investičních dohod eh, se spojenými státy, které uplatňují ISDS. Ale jak říkám, to je problém znalostí a musí nám být velmi jasné, že tento parlament nepodpoří systém řešení sporu, který bude vycházet z privátní arbitráže. A je to pokrok pro demokracii, pro multilateralismus. Chceme hájit tento model na globální úrovni. Já si myslím, že tady musíme my i komise vynaložit velké úsilí. Naše delegace Evropské unie v Chile také musí vynaložit velké úsilí, aby právě toto nebyl prvek, který bude bránit postupu dohody. A na závěr ještě jedna otázka na komisi. Systém poplatku za preferenční užitý. Je to asi 97-96% v Chile, což je tedy velmi dobrý odhad. V Evropské unii je to 75%. Proč nemůžeme použít vyšší procento? Děkuji a teď bych rád dal slovo vyslanci, velvyslanci Chile na dvě, tři minuty. Děkuji, blahopřeji a přeji vám také hodně úspěchu na vaší cestě do Chile. Doufám, že to pro vás bude přínosné seznámit se s mou zemí, s výhodami i nevýhodami, které máme jako rozvojová země. Rád bych znovu řekl, že máme velký zájem a velkou vůli vést tato jednání, protože si myslíme, že je velmi důležité upgradeovat současnou dohodu. Ten eh, náš závazek je podpořen také naším prezidentem, který tady byl 10. My opravdu chceme dosáhnout dohody. Já jsem od přírody optimista, takže si myslíme, že ta jednání dopadnou dobře. Jsou zde určité oblasti, ve kterých máme rozdíly nebo různé přístupy. Tam jsme zatím ještě dohody nedosáhli. My jsme dosáhli spoustu pokroku nejen v politické oblasti, ale také v oblasti obchodní. Tam jsme dosáhli velmi důležitých výsledků a já doufám, že velmi brzy dosáhneme ještě většího pokroku, pokud jde o nabídku zboží a služeb. A pokud jde o geografická označení původu, což je velmi důležité téma pro Evropskou unii, tak musím říci, že jsme si toho plně vědomi. My známe geografická označení původu. Eh, používáme to v dohodě o obchodování s víny a lihovinami. Není to pro nás tedy žádná novinka, teď je důležité zjistit, eh, jak tento koncept promítnout do naší obchodní dohody. V každém případě my nejsme proti geografickým označením původu. Naopak, Chápeme, že je to metodika, metodologie, která se používá a která se rozšiřuje. Je širší než ten náš koncept trademark. Brzy tedy proběhne nové kolo jednání. My jsme tomu otevřeni a doufáme, že na tomto novém kole jednání budeme mít eh, nabídku zboží a služeb a budeme moci postoupit v jednáních. Jednáme už jeden rok, to není zase tolik. A byli bychom radši rychlejší, ale prostě taková je dynamika jednání. S Mexikem to trvalo dva roky. Musíme k tomu přistupovat opravdu s dobrou vůlí, s chutí, postoupit vpřed a příští rok tato jednání završit. To my doufáme, to chceme a doufám, nebo vím, že to očekávají i všichni naši občané příštím roce dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji. Takže, asi vypadá to všechno velmi pozitivně. To, co tu pan velvyslanec řekl. Co na to říkáš? Děkuji. Myslím si, že pan velvyslanec má naprosto pravdu v tom, že z obou stran eh, tedy se obě strany velice snaží. A to bylo ratifikováno i předsedou Junkrem na setkání v říjnu. Ale já chci navázat na to, co tu řekl pan Piněro. Je důležité nesnižovat úroveň ambicí a je důležité na to nezapomínat, protože za prvé máme velice dobrý obchodní vztah a velice komplexní dohodu. A pokud budeme pracovat na modernizaci, musí to být opravdu ambiciozní a musí to být základem pro skutečně silné obchodní vztahy do budoucna. Také potřebujeme dosáhnout výsledku, který bude přesvědčí, přesvědčivý pro ostatní, ať už uvnitř našich členských států, tak na půdě Evropského parlamentu. A tady ta kvalita rozhodně vyhrává nad rychlostí, alespoň z našeho pohledu. A já doufám, že tedy eh, získáme vaší podporu. A také si myslím, že je třeba zohlednit tedy všechna ta, eh, ty ožahavé body. Já chápu, co tu řekl pan velvyslanec, já tomu rozumím. Zrovna tak tedy eh, musíme pokročit v tom, co nabízíme výměnou za přístup na trh. A pokud tedy budeme mít, eh, budeme nabízet výhody, pak plošně, tak musíme hledat řešení u geografického označení původu a já jsem si jist, že budeme schopni pokročit ku předu. Skvělé. má vnější služba stejný názor? Ano, přesně. Já sdílím tady tuto vizi. Pokud jde o naše MBC, my jsme vedli celou řadu diskuzí se zástupci parlamentu a podařilo se nám dosáhnout mnohého. My se také snažíme dořešit celou řadu věcí ve vztahu k čele, ale pořád ještě zůstávají články, které budeme muset dořešit. Já doufám, že příští rok, navzdory tomu, že dojde k obměně složení parlamentu, se nám to tedy konečně podaří. Skvělé, takže doufejme. Ještě pan Stavaty. Já se musím omluvit ale eh, mám tu eh, text, který bych přečetl jménem Emmy McLaughlin. Za prvé je jasné, že současný proces modernizace si bere za cíl vytěžit co největší potenciál z již uzavřené dohody. Protože ten objem obchodu podle této bilaterální dohody v letech 2000 17-18 dále klesal a proto musíme být velice ambiciozní i v dalších oblastech, jako je e-commerce, energetika, podpora malých středních podniků, mikropodniků, mm, zadávání veřejných zakázek a měli bychom také přijít s jednotnými pravidly pro investování, kterým budou, který nahradí tedy ty jednotlivé investiční dohody mezi Chile a členskými státy. Také musíme mít jasnou politiku ochrany investic, kdy tedy bude existovat veřejně publikovaný eh, systém eh, investičních příležitostí. Evropská unie a Evropský parlament eh, se k tomu vyjádřila ve stanovisku z vlastní iniciativy z července 2017. A to, jakým způsobem jsou doporučení Evropského parlamentu zohledněna ve vyjednávací strategii Evropské komise, eh, vlastně nevíme, ačkoliv už došlo ke třem kolům jednání, nevíme tedy do jaké míry se podařilo dosáhnout pokroku a je evidentní, že jakékoliv další jednání bude tedy Eh, se teprve začne týkat těch nejobtížnějších kapitol. Chile také prokázala eh, svoji ochotu k další eh, ochotu k liberalizaci obchodu, má celkem 22 dohod s 60 zeměmi, ať už jde o seskupení jako Mercosur nebo jednotlivé země. A Chile je také první země z Latinské Ameriky, která je členem OE, která se stala členem OECD. Podepsala také transpacifickou obchodní dohodu, která by měla vstoupit v platnost v prosinci 2018. Jak naše jednání související s tímto eh, s touto situací, jak mohou dále pokračovat. Eh, je třeba řešit i otázky neobchodní povahy ve vztahu k Chile. Já vím, že někteří kolegové by tedy měli rádi v textu sankce o rovnosti pohlaví, potenciální sankce v případě nedodržení a mm, podobně. Ale je otázka, zda se o tom již jednalo s našimi partnery a jak ti na to reagovali. To je tedy vystoupení Emily McLaughlin. Dobře, my jsme si to poznamenali. Doufejme, že během naší návštěvy se tedy dobereme nějakých konkrétnějších výsledků. Děkuji, děkuji velice. Na závěr tedy budu velmi stručná. My chci, chceme zachovat tu správnou úroveň ambicí. A budeme se snažit tedy odstranit eh, některé bloky a já bych tedy měla ještě otázku na zástupce komise, pokud jde o preference. A na čilskou delegaci mám také otázku. My se chystáme na návštěvu Chile co můžeme udělat pro to, aby, na co se máme zaměřit během této návštěvy, abychom podpořili co nejrychlejší dojed, tedy dojednání a uzavření této dohody. A také se ptám tedy zástupců vnější služby, jestli mají eh, nějaká doporučení. A eh, musím říct, že Imakoláda Chile velmi dobře zná a proto také byla schopná přijít s celou řadou návrhů. Ale důležité je, že Evropa je tedy takovým místem, ke kterému se Chile vztahuje, nejenom pokud jde o to, že je to důležitý obchodní partner, ale také protože sdílíme určité základní hodnoty. Je to základní bod. A sice Dohoda o přidružení mezi Chile a Evropskou unii, a to musíme opakovat nejen tady, ale i v Chile. Vy jako Evropská unie máte přidanou hodnotu. Jiní partneři Chile jsou velmi důležití. Vy nejste naším prvním partnerem, jste třetím partnerem. Máme důležitější partnery, ale vy máte přidanou hodnotu. Máte hodnoty, které reprezentujete, pokud jde o lidská práva, pokud jde o právní stát a také pokud jde o praktiky a politiky v obchodní oblasti. A to je přidaná hodnota, která je důležitá, to musíme neustále opakovat a to je také ten důvod, proč pracujeme na modernizaci dohody o přidružení. To je tedy vaše obchodní politika, vaše hodnoty. Děkuji. Thanks a lot and I'm convinced that we will dis- Děkuji, jsem přesvědčen, že o tom budeme diskutovat. Na ta lahví dobrého čilského červeného vína. Děkuji. Nějaké další komentáře? Ano, možná jen velmi stručná odpověď paní Rodriguez Pinheiro, pokud jde o používání preferenčních sazeb. Je pravda, že u Chile je to vyšší, u evropských firm to není tak překvapivé. Často vidíme, že firmy využívají lépe ty tarifní preference, které nabízíme v našich dohodách Často je cizí firmy využívají lépe než naše firmy. Je těžké říci, že je proto jeden jediný důvod, ale jeden z těch důvodů je, že možná o tom firmy dostatečně nevědí a to je věc, na kterou se teď zaměřujeme, nejen v souvislosti s Chile, ale také v souvislosti s celou řadou dohod. Je zde pravděpodobně pro nás ještě práce, musíme poskytovat více informací malým a středním podnikům a také je zde velká role investorů pracovat na tom, aby firmy využívaly příležitostí, kterých dosahujeme v obchodních dohodách. To je tedy téma a úkol pro členské státy, aby měly tedy exportní propagační aktivity a přímý kontakt s firmami. Děkuji, tím jsme uzavřeli bod 24. Děkujeme čilskému velvyslanci a jeho týmu z ambasády. A teď přistupujeme k bodu číslo 25. Dnes máme latinskoamerické odpoledne, protože se přesouváme k Mexiku a vítám zde lidi z mexické ambasády. Mexiko je v závěrečné fázi uzavření obchodní dohody. Měli jsme zjišťovací misi do Mexika v červnu tohoto roku Teď zde máme novou NAFTA, USNCA, takže teď se ta dohoda trošičku změnila a zajímal by, náš, by nás názor komise, jak máme teď postupovat v dohodě s Mexikem. Mnohokrát děkuji za příležitost seznámit vás se všemi těmi věcmi. A pak mám ještě něco. Rozhodně si této příležitosti velmi vážím. Shrnul bych, že co se Mexika týče, abych to trošku zkrátil, vyjednávání jsme zahájili v roce 2016, velice rychle jsme dosáhli pokroku. Bylo to velmi efektivní a intenzivní vyjednávání. Uzavřeli jsme to letos, v dubnu 2018, velice ambiciozní a komplexní politickou dohodou mezi komisí, komisařem pro obchod a mexickou vládou. Konkrétně šlo o ministra hospodářství. Od té doby se věnujeme detailům abychom tam zahrnuli konkrétní prvky podrobně, což je nutné, abychom ten text mohli zveřejnit, informovat o něm, jak víte. Už jsme zveřejnili řadu textů před letními prázdninami a od té doby intenzivně pracujeme s Mexikem, abychom zajistili, že bude také možné zveřejnit poslední dávku těch textů a materiálů. Už se tomu blížíme. Doufám, že v příštích dnech zveřejníme text, který zatím zveřejněn nebyl. Týká se to pravidel původu, konkrétních pravidel práv rušenímu vlastnictví, administrativní spolupráce, je to také příloha o motorových vozidlech a kapitola o zboží a obchodu. Dále je to otázka farmaceutik a také ještě musíme zveřejnit časový plán pro přístup na, tuch, na trh pro zboží a služby, ale jsme přesvědčeni o tom, že k tomu také dojde velmi brzy. A samozřejmě v rámci transparentnosti to děláme společně s Mexikem. Mexik to zveřejňuje současně s námi. A jsou to samozřejmě stejné texty. Další postup. Teď probíhá právní kontrola, skupina právníků na obou stranách se sejde a prochází text, protože co nejdřív chceme uzavřít formální práci a předložit návrhy na podpis a uzavření. A k tomu to potřebujeme. Jediná věc, kterou je potřeba ještě udělat z hlediska obsahu, je doplnit přílohu o veřejných zakázkách na subfederální úrovni. Když se podíváte na text, tak uvidíte, že k tomu se Mexiko zavázalo v rámci politické dohody, protože to musí být součástí té konečné smlouvy, konečné dohody, kterou vám předložíme ke schválení. snad v průběhu příštího roku. A zatím jsme spolupracovali s mexickou vládou a budeme v tom pokračovat. Jakmile 1. prosince nastoupí do funkce nová mexická vláda, ale doufáme a věříme, že se nám postoupí, podaří postoupit dál a, jak už jsem říkal, že co nejrychleji předložíme formální návrhy na podpis a uzavření této dohody. Děkuji. Výborně. A mluvíme také o té dohodě o přidružení a proto chci vyzvat ESVČ, tentokrát je to pan Fernando Pons, prosím, na tři minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože Matias už nás seznámil s tím, jak vypadá situace, ale samozřejmě ta dohoda se vztahuje na politický vývoj, obchod, vývoj, jde o modernizaci s jedním z našich strategických partnerů a myslím si, že jsme na dobré cestě k modernizaci, k vzájemnému prospěchu. V zásadě, jak víte, Na politické e, části a spolupráci už jsme se dohodli v zásadě v roce 2017 a následovala letos dohoda o té obchodní části. A já myslím, že se dá říct, že obě strany, Mexiko i EU, se opravdu snaží rychle dospět k úspěšnému závěru. Jakmile bude text hotový, nějakou dobu potrvá, než proběhnou interní procesy. Matias už zmínil tu právní kontrolu, ta už začala. aniž by se čekalo na konec vyjednávání. Pak musí přijít na řadu překlady, jak víte, a to samozřejmě nevyhnutelně nějakou dobu potrvá. Nicméně po překladu bude dohoda předána radě společně s návrhem rozhodnutí rady o přijetí. Pak se na dohodu samozřejmě podívá Evropský parlament a snad vysloví souhlas. A tím se celý proces ukončí, alespoň na této straně. Samozřejmě pak bude následovat ještě proces ratifikace, a to je ze strany členských států. A pak zveřejnění a tak dále. V podstatě, jak jsem říkal, chci být stručný, protože já myslím, že situace je celkem jasná. Můžeme poblahopřát sami sebe i mexickým partnerům za veškeré snahy a za to, čeho se zatím podařilo dosáhnout. A těšíme se na to, že to velice rychle uzavřeme. Těch pár zbývajících ustanovení. To je asi vše, ale samozřejmě rád se pokusím odpovědět na případné dotazy. Mnohokrát děkuji. Fráze, kterou jsem se naučil od SVČ a komise, je jsme velmi blízko. Slyšel jsem to dnes několikrát, ale i obecně jsme velmi blízko. Ima, vy jste zpravodajka, jak blízko jste vy? Bueno, yo también lo llevo. Já už to také slyším poměrně dlouho. Ale je pravda, že prognoza byla, že do konce prosince budou vyřešeny všechny technické aspekty. Potom samozřejmě proces překladu a revize textu, to vše ještě vyžaduje čas. A v tomto výboru jsme vždycky schvalovali pozměňovací návrh k rozpočtu, aby bylo možno lidskými zdroji a materiálem vybavit příslušné oddělení, aby se tyto časy zkrátily, ale bohužel vždycky jsme přehlasování na plenárním zasedání. Pokud jde o Mexiko, tak musím říci, že je to dobrý příklad toho, jak můžeme dobře a rychle pracovat. Protože od té stávající dohody k dohodě, která bude nakonec uzavřena, tak to je skutečně obrovský krok, pokud jde o obsah a začlenění nových a inovativních aspektů. Poprvé například je zde kapitola o boji proti korupci a praní špinavých peněz, specifická kapitola pro malé a střední podniky a specifický kontaktní bod, webová stránka pro malé a střední podniky. To je vždycky základní cíl jakékoliv obchodní dohody. Veškeré rozšíření, ke kterému došlo, pokud je o přístup na trh. 340 uznaných geografických označení původu. Já se chci zeptat, zda to, co bylo původně naplánováno, doznalo nějakých změn, pokud je o seznam zeměpisných označení původu. Ale také vítám úsilí Mexika, protože to je také velmi důležité. Také chci zdůraznit význam kapitoly o udržitelném rozvoji. Dříve to neexistovalo, protože svého času žádná dohoda tuto kapitolu neměla, ale je to zásadně důležité, aby zde byla podrobná kapitola, aby se dohlíželo na plnění agendy 2030 eh, a programu udržitelnosti sociální, ekologické a pracovní, také chci poblahopřát Mexiku k tomu, že schválila umluvu 98, což byla poslední z těch osmi, která ještě schválena nebyla, a což byla také podmínka k přijetí této dohody. Takže opravdu skvělá práce. Smutná jsem jen z toho, že v mandátu nebyla kapitola o genderu. Já vím, že to v mandátu nebylo a to, že to tady ale není, je opravdu smutné. Dnes opravdu v 21. století to nemůžeme nezmínit. Takže já tady chci zopakovat jeden návrh. Jak Evropská unie, tak Mexiko podepsali v Buenos Aires prohlášení o genderu. Co pak je to tak těžké, aby se to začlenilo do obchodní dohody a dohody o přidružení? Nemůžeme prostě nechat 50% obyvatelstva si myslet, že nám na nich nezáleží. Pokud jde o generální ředitelství pro obchod, tak tam bylo dosaženo velkého úsilí o zvýšení transparentnosti a dnes je možno podívat se na všechny informační karty o všem, čeho bylo dosaženo v minulosti, ale v dohodě o přidružení tomu tak není. Je to globální dohoda, která obsahuje tři pilíře. A v tomto případě není možné, abychom neměli informace o obchodním pilíři, abychom neměli informace o spolupráci a politickém přidružení. Chci také poděkovat Mexiku za transparentnost a za informace, které dali nám všem k dispozici. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Mám tady jednu žádost o slovo, je to pan Scholz. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Naše stínová zpravodajka tady bohužel není, je na jiném zasedání výboru DEVE. Celý den se tam dnes mluví o lidských právech, takže ona mě požádala, abych eh, pojednal dva aspekty Imokoláda teď eh, o těch věcech také mluvila. Ona si myslí, že stávající doložky o lidských právech nejsou dostačující. My jsme proti tomu, aby se tam do těch dohod zahrnulo ASCS, neboli ten systém, který se týká investorů. To prosazuje komise. Nicméně znamená to, že v rámci spolupráce je pořád ještě možné podat žalobu na vládu a přijmout demokratická opatření ve veřejném zájmu. Já myslím, že zvlášť ve vztahu k Mexiku je nutné zaměřit se na tyto věci, protože, jak víme, v tomto ohledu tam je problém. A Mexiko už teď patří k nejhorším zemím, je na sedmém místě a bylo nuceno uhradit soukromým investorům přes 200 milionů dolarů a tam nepatří ani právní náklad, náklad na právní zastoupení. Ty podmínky podle této smlouvy jistě povedou k tomu, že bude další vlna žalob proti Mexiku. Investice v Mexiku rostou, ale týká se to i dalších regionů a zemí na světě. A Mexiko není jediné, které, kterému hrozí žalba podle smlouvy. Evropská unie, zvlášť Španělsko, teď také čelí Eh, rozhodčímu řízení. V roce 2015 bylo Španělsko jedním z největších investorů a v chemickém průmyslu, v cementárenství, automobilovém průmyslu v posledních dvou letech vznikly nároky ve výši téměř 2 miliardy. Týká se toho miliardáře Carlos Limpa. Takže to musíme zohlednit když budeme o této dohodě mluvit. Druhá věc. Podle nás ta dohoda není dostačující, nesmíme zavírat oči před porušováním lidských práv ze strany evropských podniků. V tom návrhu není nic pro investory, co by bylo závazné, konkrétní, a mohlo by to vést k tomu, že budou porušovat dál práva, aby ochránili své zisky. To bude asi vše. Mohu uvést víc příkladů, které nám dávala Lola. Nicméně ještě jedna věc. To nařízení o minimálním mzdě, nebo ta doložka v nové dohodě mezi Kanadou a Mexikem, to by mohlo vést k tomu, že automobilový průmysl v Mexiku utrpí, protože už nebude schopen konkurovat Američanům. A já se tady ptám, co to znamená pro naši dohodu mezi EU a Mexikem. A neměli bychom také zavést nějakou doložku o minimální mzdě? V souhladu s vývojem v Mexiku musíme zjistit, jaký je dopad jedné dohody na dohodu mezi EU a Mexikem v tomto ohledu. Děkuji, Matejasi. Otázky? Děkuji. Možná nejprve otázka zpravodajky. Nastala nějaká změna, pokud je o to, co bylo dohodnuto v Dubnu? A když se podíváme teď na seznam zeměpisných označení, ne, žádná změna nenastala. Ve skutečnosti je to velice komplexní dohoda, ambiciozní dohoda. A Mexiko i my jsme velmi důkladní, chceme, aby to všechno bylo správně a pak chceme co nejrychleji postoupit ku předu, přijmout to co nejrychleji. Bylo tam potřeba zkontrolovat spoustu věcí, doplnit spoustu věcí, ale to už je hotové. My to zveřejníme a vy to v příštích dnech uvidíte. Takže mohu vás ujistit o tom, že byla politická dohoda. A teď už je všechno na očích veřejnosti a my se těšíme na spolupráci s novou vládou, abychom to i formálně všechno vyřídili. Druhá věc, připomínky pana Šolce. Vy máte svůj názor na ICS. My to vidíme jinak. To, že ten eh, systém investiční soudu je lepší než systém, který teď máme v řadě investičních dohod našich členských států. A já myslím, že je to jedna z věcí, o které jsme opravdu důkladně jednali s parlamentem. Byla to klíčová záležitost v souvislosti s, e, se smlouvou s Kanadou. A my věříme systému investičních soudů, který navrhujeme, je transparentnější, poskytuje lepší procedurální záruky a omezuje se tak možnost nekonečných soudních řízení, takže já si myslím, že nenastane vlna podnikových žalob v důsledku této dohody. Porušování lidských práv, nebo takhle tomu chcete říkat, já myslím, že lidská práva jsou rozhodně problém v Mexiku. Mexická vláda a mexická společnost se s tím snaží něco dělat a v této dohodě, v té obchodní části, se my pokoušíme dát si víc možností, jak ten problém řešit s Mexikem a také na pomoc vývoji v Mexiku ve správném směru. A když vidíte, co jsme tam zahrnuli a co v té současné dohodě není, dejme tomu v kapitole proti korupci nebo udržitelném rozvoji, Máme tam lepší nástroje než dřív, ale samozřejmě je to spíš obecná otázka. A to je také mnohem relevantnější pro SVČ. Minimální mzda. Ani my nemáme harmonizovanou minimální mzdu v EU, takže stanovit něco takového v obchodní dohodě by byl velice odvážný krok, podle mě. A možná ještě k tomu dopadu americké MCA. Ten dopad, řekněme, že když byla přijata ta americká smlouva, když bylo uzavřeno vyjednávání, my jsme samozřejmě měli obavy z toho, že by to mohlo mít dopad na dohodu, kterou jsme uzavřeli my s Mexikem. Naše analýza je asi taková, že se tím vůbec nemění to, co jsme dojednali s Mexikem. Nic jiného jsme od Mexika nečekali, protože je to spolehlivý vyjednávací partner. A taková ujištění jsme také od Mexika dostali, takže například v oblasti zeměpisných označení, a my víme, že to je palčivá otázka pro Spojené státy, a my jsme byli v této oblasti úspěšní, je to palčivá otázka pro Spojené státy, týká se to podnikových zájmů. Tam byl ten výsledek plně ochráněn v tom, co jsme udělali my. Je pravda, že jsou opravdu velké rozdíly v oblasti pravidel pro původ u automobilů, pokud je o tu naši dohodu, o naši dohodu s Mexikem a dohodu, kterou má Mexiko se spojenými státy, A neznamená to, že se k nám zadními vrátky dostanou americká auta. Ne, my máme taková pravidla o původu, která platí, jak jsme se dohli s Mexikem. Ale je pravda, že by to mohlo mít negativní dopad na případné investice evropských firm v Mexiku. Ale to by mělo řešit asi spíš Mexiko. Ano, děkuji. Dobře, pan Ponc. Transparency. Transparentnost. Takže nejprve pokud jde o otázku lidských práv, chci doplnit, že nová dohoda opravdu obsahuje všechna aktuální ustanovení o lidských právech a mnohem víc. Je tam ustanovení o lidských právech, které odpovídá nejnovější verzi takové standardní klauzule. A kromě toho jsou tam i další rozsáhlá ustanovení, pokud jde o politický dialog a spolupráci v oblasti lidských práv. A je tam také tedy přesně nastíněno, jak by obě strany měly postupovat při propagování dodržování lidských práv, jak v Mexiku, tak v Evropské unii, protože konec konců je to vzájemná dohoda. Samozřejmě chápu, že ty návrhy Eh, které padají, včetně preferencí, eh, pokud jde o prohlášení z Buenos Aires, k tomu musím říci, že zaprvé, jak víte, eh, se nacházíme v pokročilém stádiu celého procesu, tedy jsme téměř na konci. Takže v podstatě existuje jen několik málo nedořešených ustanovení. Ale řeknu, že to, čeho se nám podařilo dosáhnout zatím, je vlastně nový rámec, který nám umožní prohloubit naše spolupráci, včetně té spolupráce v genderových záležitostech. A tady já s vámi naprosto souhlasím, že je to velmi důležité. A upřímně to bude záležet také na politické vůli, na ochotě tato ustanovení opravdu používat. Ale tato ustanovení v dohodě jsou včetně, i když tam tedy chybí možná konkrétní odkaz, protože na to jste neměli mandát, nicméně tedy ta ustanovení tam jsou a teď to bude záležet na politické vůli. A to teprve, to se tedy teprve ukáže. Pokud jde o tu další otázku, Rád bych využil této příležitosti, abych eh, poděkoval také zpravodajce za skvělou práci. Je pravda, že praxe zveřejňování textu se liší na generálním ředitelství pro obchod eh, a Evropské službě pro vnější činnost. To není věc, která se týká pouze Mexika, to je prostě obecný postup, se kterým eh, můžete být více či méně spokojeni, ale je tomu tak ve všech případech. A důvod je, že naše texty, nebo tedy náš postup je ten, že nezveřejňujeme texty, dokud rada neměla příležitost se s nimi seznámit. Musíme zde také vzít v úvahu různé kompetence pokud jde o jednotlivá témata. To určitě znáte stejně dobře, neli lépe jako já. Tak to v současné době vypadá, takový je postup. Pochopitelně bereme tuto vaši úvahu, eh, obavu v úvahu. Pane Šolc, rychle. Děkuji, pane předsedo. Jenom jedna taková otázka na komise. Co děláte konkrétně? proti lidem, jako je Hojkin, Union, Fenosa, Continental AG, což eh, jsou tedy eh, se skupení, která prokaza, prokazatelně porušila lidská práva. A co si počnete tedy s vyhodnocením firmy Ecoris, která vyhodnotila dopad této dohody na obchod mezi Evropskou unii a eh, Mexikem? Matias? Jde o velice specifickou záležitost. Jde o problém, který eh, je velice eh, obtížné řešit v rámci stávající verze smlouvy, ale je to něco, co budeme moci řešit v rámci nové dohody. A občanská společnost bude mít také daleko silnější pozici. Takže, jak jsem řekl, Svět není dokonalý, Mexiko není dokonalé, Evropská unie dokonalá není, problémy prostě jsou, ale tato dohoda nám dává možnost, větší možnost tyto problémy řešit, ať už jednotlivě, nebo jako mm, určité seskupení problémů. A to je, myslím, důležitý argument pro Inga. Inma, na závěr. Ano. Ještě před Předtím, než přednesu svůj závěr, mám ještě otázku. Můžete mě vysvětlit, proč text, tedy dohoda s Buenos Aires, která už je podepsána oběma stranami, nemůže být přidán k dohodě jako příloha? A za druhé, co potřebujeme k tomu, aby se informovalo o tom, že se projednává dohoda o přidružení, protože to je politická vůle, ale tu právě my požadujeme. Evropský parlament vyjádřil tuto politickou vůli. Co potřebujeme k tomu, abychom my, jako europoslanci, dostali informaci o tom, co se vyjednává? Když máme informace pouze o té obchodní části, tak to nemůžeme pochopit, pokud nevíme, o jakých textech jednáte z hlediska lidských práv například. Mnohé pochybnosti, které zde zaznívají, by zde nebyly, kdybychom měli text nebo kdybychom mohli formulovat konkrétní návrhy. Takže to by mě zajímalo. Prosím, odpověste tyto dvě, na tyto dvě otázky. Ještě jsem zapomněla na jednu velmi konkrétní věc, pokud jde o kapitolu o udržitelném rozvoji. Tam je také dohoda s USA, Kanadou a Mexikem. Může se to nějakým způsobem promítnout do té dohody s Evropskou uní? Ještě jednou, Kristof. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já chápu, že jde o důležité otázky, ale nejsem si jist, že mám nějaké zásadní odpovědi. Budu se ale snažit to vyjádřit jasně. Pokud jde o zveřejnění textu, opět opakuji, to není text, který by byl zaměřen jen na Mexiko, který by se týkal jen této dohody, jde spíše o obecný postup a my tady řešíme kompetence komise, nebo jinými slovy, komise je plně kompetentní k dojednávání obchodních záležitostí, ale pokud jde o politické záležitosti, nesmíme zapomínat na to, že Rada hraje trochu jinou úlohu a má také rozhodovací pravomoce. Pokud jde o rozvoj a pomoc, to je ještě zase další věc. A já nevím, jestli se tím tedy ospravedlňuje eh, současná praxe, ale tak to prostě je. A jak už jsem řekl, má, my jsme si poznamenali, že panují obavy a tedy o ty se podělíme i na těch relevantních místech. V rámci těch omezení, které máme, jsme se vždy snažili být k dispozici parlamentu a to i na společném zasedání parlamentu, i na půdě jiných formací. A měli jsme tedy možnost jednat, aniž bychom se museli mm, podělit o konkrétní znění textu. Prostě snažili jsme se vždycky přijít, když to bylo potřeba. A myslím si, že jsme si také poznamenali váš návrh aby v textu byl odkaz na tyto genderové záležitosti. Nyní se nacházíme v poměrně pokročilém bodě jednání a já si myslím, že současná verze textu opravdu umožňuje zohlednit tuto věc v plné šíři, i když to tam možná není explicitně zmíněno. Každopádně si tedy poznamenáváme vaše připomínky. Skvělé, takže tím jsme konč, skončili jednání k bodu 25. Přecházíme k bodu 26. Mercosur. Matias Jürgensen nás seznámí s aktuální stavem těchto jednání. Děkuji velice za tuto příležitost. Je to, myslím, velmi vhodné načasování, protože před několika hodinami jsme se rozloučili teprve s našimi protějšky eh, z Mercosuru, kteří s námi jednali celý minulý týden, včetně víkendu a těchto prvních dvou dní. Bylo to opravdu intenzivních deset dní, podařilo se nám pokrýt celou eh, řadu eh, oblastí, ať už jde o zboží, servis, služby, eh, veřejné zakázky, podpora, státní podniky, princip obezřetnosti a tak dále a tak dále. Také jsme tady vedli jednání, která byla skutečně substantivní a šla do hloubky ve všech oblastech, a to jak na úrovni vedoucích představitelů, tak eh, technických skupin. Obě strany přišly na jednání velmi dobře připraveny a proto jsme byli schopni při, tedy přivítat i velice dobře připravený a složený tým vyjednávačů z Mercosuru. U některých záležitostí jsme významně pokročili, jinde méně. Zprávu budete mít brzy před sebou. Víte, že my tedy jsme zveři, my zveřejňujeme zprávu vždy o výsledcích každého kola jednání a toto kolo jednání nebude výjimkou, ale možná, že teď mi tady dovolte jen krátce vám představit výsledky když hovořím o pokroku, musím říct, že jsme dosáhli pokroku v celé řadě oblastí, například pokud jde o pravidla původu, také eh, jsme měli možnost uzavřít jednání k stavu plavidel, k výlučné ekonomické zóně, dokončili jsme práci na kapitole o transparentnosti, to bylo také velice důležité protože to byl eh, tedy návrh, který jsme měli na stole už nějakou dobu. A teprve nyní vlastně Mercosur tedy přistupoval k věci konstruktivně a pohnuli jsme se kupředu. Pokud je o zadávání státních zakázek o veřejné soutěže, tedy tady byla celá řada nedořešených záležitostí, ta diskuze k tomu byla velice užitečná. Pokud je o trvalé udržitelný rozvoj, tady se nám podařilo dořešit vše s výjimkou pro principu obezřetnosti. My trváme na tom, aby tam byl jasný odkaz na možnost uplatnit princip obezřetnosti plně, ale to ještě tady bude předmětem diskuze s Merkos, další diskuze s Mercosurem, pokud jde o konkrétní formulace. Také jsme dokončili jednání k textu o boji proti podvodům, o dotacích a také důležité příloze, která se týká automobilů. V jiných e, oblastech jsme nedosáhli takového pokroku, ale každopádně jsme tedy alespoň připravili půdu pro další jednání. To se týká například e, státních podniků, vývozních e, poplatků a netarifních překážek k obchodu. A také jsme pracovali na textu o službách. Bohužel také v celé řadě oblastí na, na, vzdory intenzivní diskuzi jsme nedosáhli žádného pokroku, hlavně u těch čtyřech zásadních záležitostí, které už dobře znáte. U geografického označení původu ty diskuze probíhaly dobře. Především pokud jde o ty klíčové záležitosti, které umožní ochranu názvů, ale nebylo možné dosáhnout pokroku u řešení některých konkrétních konfliktů kolem označení původu. která si bráníme. Také jsme nedosáhli eh, usnadění přístupu na trh pro některé evropské produkty, ať už jsou to mléčné produkty, vína nebo olivový olej. A také jsou tu další záležitosti, které byly předmětem intenzivní eh, debaty, to byly tedy ty námořní služby jsme měli příležitost vysvětlit, o co nám jde, pokud jde o práva v přístavech, ale Mercosur nebyl ochoten ustoupit. Pokud jde o automobilový balíček, to je také nedořešeno. Pořád jsme se nedobrali uspokojivého výsledku, pokud jde o pravidla o původu. A, a to se týká jak tedy hotových automobilů, tak náhradních dílů a celou řadu evropských priorit, víte, že jich máme hodně, se také nepodařilo dojednat. Takže, pokud jde o výsledky, myslím, že obě strany tedy se věci věnovaly intenzivně, ale pořád ještě máme co řešit. Další kroky. To se teprve uvidí, protože pokud jste závislí na Twitteru, jako jsem já, tak si všimnete, že komisařka Milosrounová poslala tweet, informovala o tom, že se setkala s ministrem zahraničí Uruguaje. Výsledky setkání byly pozitivní a teď uvidíme, jaký dopad to bude mít v našem kontextu. Obecně bych ale řekl, že se můžete spolehnout na to, že tedy se nadále budeme ze všech sil snažit, abychom dosáhli výsledku, abychom dokončili jednání k této dohodě způsobem, který bude a, a dosáhli dohody, která je ambiciozní, vyvážená a to, co nejdříve, tedy v době, kdy na to nazraje ta správná doba tak abychom také přesvědčili členské státy a Evropský parlament a všechny zainteresované strany o užitečnosti této dohody, protože to je tedy vlastně ten hlavní cíl, o kterém hovořil i předseda Juncker ve svém vystoupení. Děkuji. A otázka dohody o přidružení je také na stole. Ano, všichni mluvíme o jedné Eh, dohodě o přidružení, tam patří samozřejmě i obchod, ale také ta část politická a část o spolupráci. A my jsme v podstatě tu naši část uzavřeli v červnu, takže my už nevyjednáváme. Zbývají tam určité věci, které souvisí s obchodním jednáním. Jsou tam třeba institucionální aspekty a některé věci k závazkům, které chceme přijmout na podporu Mercosuru jako organizace. A to jsou v podstatě technické detaily. Už nebudou žádná další kola takže jsme rádi, že po 20 letech se nám to podařilo uzavřít. Pan Salafranka, vy jste zpravodajem. Jaký je váš názor? Děkuji, pane předsedo. Já jsem se nepřihlásil v předcházející rozpravě, abych se mohl teď přidat eh, k té žádosti, kterou zde měla kolegyně zpravodajka. Pan Předseda komise Juncker v debatě o stavu Unie řekl, že parlament bude plně součástí jednání o dohodách o přidružení a mně se zdá, že to zatím není pravda. Pokud o dohodu o přidružení s Mercosurem, chci připomenout prohlášení předsedy komise letos i loni v debatě o stavu Unie a také na dvou radách sliboval, že to bude schváleno co nejdříve. I parlament v různých usneseních požadoval rychlost v těchto procesech jednání. Já mám pocit, že jsme tady zbytečně ztráceli čas. Už od prosince minulého roku na zasedání Mezinárodní obchodní organizace v Buenos Aires jsme zablokováni na čtyřech či pěti tématech. Jsem rád, že pan Jorgensen, zástupce komise, dnes připomněl, že v posledním kole jednání minulý týden došlo k nějakému pokroku, až tedy do dnešního dne, ale musím říci, pane předsedo, že je mě opravdu líto, že ministerská schůzka, která byla svolána, nakonec neproběhla kvůli tomu, že se zdálo, že nějak nejsou podmínky pro její konání. A já chci zdůraznit, že urugvajský minister, současný předseda Mercosuru, který tady byl a který se setkal s komisařkou, je opravdu velmi, velmi otevřený a jsme tedy velmi blízko dohodě. Já bych rád připomněl všem stranám, aby se pokusili na maximum překonat eh, ty drobné rozdíly, které pořád ještě existují a také bych apeloval na komisi, aby svolala ministerskou schůzku ještě do konce tohoto roku s tím, aby se toto jednání konečně završilo. Mám zde také zvláštní výzvu na komisaře Hogana, aby s cílem dosáhnout vyvážené a ambiciozní dohody vynaložil veškeré své úsilí, aby se nám podařilo tuto dohodu uzavřít a aby byla přínosná pro naše občany, pro naše podniky a aby byla také plně v souladu se závazky z roku 2004, kdy jsme se zavázali, že zlepšíme nabídku pro obě strany a kde jsme také řekli, pane předsedo, že dojde k liberalizaci na úrovni vyšší než je 90%. A pokud to neuděláme, tak to bude historický neúspěch, který sklidíme a nejsem si jist, zda okolnosti, které na obou stranách nastanou v lednu, by mohly na pomoci k úspěšnému završení tohoto dlouhého jednacího procesu. Proto znovu opakuji svou výzvu na komisi a komisařku Malstrém, aby co nejrychleji svolali ministerskou schůzku a to ještě do konce prosince. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A není má na dvě minuty slovo šéf delegace pro Brazílii. Děkuji, pane předsedo. Jak už tady zaznělo na tomto výboru, myslím si, že v těchto posledních měsících máme skutečně možnost završit tuto dohodu, že jsme se této možnosti přiblížili. Jako předseda delegace EU Brazílie bych rád zdůraznil důležitost této dohody. Se zemí takové velikosti, jako je Brazílie. Právě proto jsme vytvořili v roce 2017 strategické partnerství EU-Brazílie. Brazílie je pátá největší země světa, šestá země, pokud jde o počet obyvatel a také je to největší země Mercosuru. Proto vztahy s Brazílií jsou zásadní ale zásadně také, aby se Evropská unie a Mercosur zblížily jako celky. My si myslíme, že završení této dohody je skutečně zásadní. Jeho americký trh a protekcionistický postoj Trumpovi administrativy nás k tomu mohou pouze povzbudit a posílit vztahy Evropské unie s Brazílií a Latinskou Amerikou vůbec. Chci ale vyjádřit určité obavy související s brazilskými volbami a s tím, že vlastně nevíme, kdo bude v čele Brazílie, kdo bude tím pádem mít hlavní slovo v Mercosuru a jaký to bude mít vliv na přibližování našich celků. Ten, kdo byl považován za super ministra hospodářství Brazílie, prohlásil, že pro novou vládu tyto vztahy nejsou prioritní a nová politika brazilské vlády vypadá tak, že bychom měli usilovat o vyjasnění v celé řadě oblastí. Prezident byl zvolen 5. listopadu a on prohlásil, že chce decentralizovat obchod s Mercosurem a posílit vztahy s jinými zeměmi. Říkal, že rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky budou záviset na příští vládě, pokud jde o budoucnost celé oblasti. Teď vidíme, že došlo v posledním jednacím cyklu k pokroku. My ovšem víme, že protagonisté a politici na druhé straně oceánu se změní. A tak to bude příští rok e, i tady v Evropské unii, protože i tady budou volby. Na závěr chci říci, že noví protagonisté budou také usilovat o završení této dohody, protože má skutečně zásadní význam pro oba bloky. Blok Evropské unie a blok Jižní Ameriky. Děkuji. Mnohokrát děkuji a není stínovi zpravodajové také na dvě minuty Nikola Danty za SAD. Děkuji, pane předsedo. Před několika týdny jsme byli na misi v Uruguayi a Paraguaji s delegací pro Mercosur a je jasné, že tady máme velmi velké politické problémy, protože všichni prohlašují, že chtějí tuto dohodu, nicméně my tady čelíme dvěma zemím, které tuto dohodu nechtějí. Protože musíme si říct si pravdu. Pokud jsme neuzavřeli tu dohodu a pokud dnes nejsme schopni dosáhnout podstatného pokroku na této dohodě, jak už říkal doktor Jorgensen, nemůžeme říci, že je to vyřešeno. Měli jsme pět problémů a dnes máme čtyři a půl. Takže deset dnů jsme diskutovali, abychom vyřešili půl problému. Protože ty problémy, které se týkají zeměpisných označení, námořních služeb, víno, olej, domácí produkty, to vše bylo zcela nedotčeno. Automobilový průmysl nedotčeno, stejné pozice. Takže chápete, že těch eh, pár drobných eh, krůčků, které jsme udělali v oblasti veřejných zakázek, no dobře, ale podívejte se na ty termíny rozhodně ty termíny, které jsme si naplánovali, nedodržíme. V Brazílii také bude nová vláda a ta pravděpodobně nebude lhostejná k tomu, jaký postoj zaujme blok Mercosur v příštích letech. Já si myslím, no my jsme i nadále optimističtí. Ovšem optimismus končí, když se zavírají všechny dveře. My budeme i nadále tlačit vpřed eh, v parlamentu i jinde, ovšem musíme si uvědomit, že i přes naši snahu a přes ty kroky vpřed eh, jsme na některé ty problémy vůbec nenarazili. Já jsem se v těchto zemích nesetkal eh, s žádným žádnou otevřeností, ochotou udělat nějaký ústupek, pokud je o zeměpisné označení. Třeba šampaňské v Uruguayi nebo parmezán v Uruguay. No tak to je opravdu těžké vyřešit, když k tomu protistrana nepřistoupí s chutí dosáhnout kompromisu. Já si myslím, že bude velmi důležité pochopit, jaká je politická vůle. Myslím, že krok vpřed jsme jako Evropská unie přece jen udělali. U těch věcí, které jsme si vytýčili, v minulosti, jsme pořád ještě na stejné úrovni. A já čekám, až nám doktor Jorgensen řekne, jaká bude pozice Brazílie. To skutečně není banální, pokud jde o pokrok eh, v těchto jednáních. Zdálo se, že tento mandát bude vyřešen. Ovšem před deseti měsíci jsme byli ve stejné pozici jako dnes. Děkuji. Já si myslím, že je potřeba, abychom důkladně přes přehodnotili na přístup k těmto jednáním, zvláště potom, co se odehrálo včera. Nemůžeme na jednání, nemůžeme si dovolit nadále ignorovat lidská práva a je třeba, abychom eh, také tedy nadále pro nezapomínali na myšlenku trvalé udržitelného rozvoje a dodržování lidských práv, nemůže docházet k tomu, eh, aby byl nadále kácen amazonský prales jen proto, aby se mohly pěstovat plodiny na vývoz, jako je třeba kukuřice a podobně. A není možné konstruovat obchodní dohody tak, aby umožnili tyto praktiky. Musíme se totiž zaměřit nejenom na ty konkrétní aspekty konkrétní obchodní dohody, ale také na vlastně hospodářský dopad v širším kontextu, ať už jde na latinskoamerický kontinent nebo Evropskou unii. Nemůžeme zavírat oči před tím, že se vlastně situace v praxi eh, kontinuálně zhoršuje. A já musím říct, že my už se dva roky setkáváme například se zástupci Argentiny a ti tedy nás navštívili i v Pavorsku a ptali se, kdy tedy konečně pokročíme ku předu při dojednávání této dohody. Takže v posledních třech letech jsme nikam nepostoupili a já si nedovedu představit, že nová brazilská vláda a také s ohledem na situaci v dalších členských státech Mercosuru se podaří nějaký zásadní průlom. Takže my potřebujeme kriticky přehodnotit, jak si stojíme a transparentně také tedy dát najevo, jaký je cíl Evropské unie při dojednávání této dohody se zeměmi Mercosur. Děkuji. Děkuji. Dnešní a nizozemské noviny zveřejnili článek, který vyžadoval odstoupit od dalších jednání o dohodě se zeměmi Mercosu. Za prvé proto, že tyto země chtějí vyvážet do Evropy hovězí a kuřecí maso pochybného původu, což by mohlo poškodit jak tedy obyvatele a zemědělce v Evropě, tak i původní obyvatelstvo Amazonie. A tento článek také tedy hovořil o negativním dopadu masivního odlesňování Amazonie na místní obyvatele, na životní prostředí, stromy významně přispívají k absorpci CO2 a amazonský prales tom hraje velice důležitou globální úlohu. A pokud nezabráníme ilegálnímu, ilegální těžbě eh, dřeva, pak my pokud tedy vlastně místní vlády nejsou ochotny s tím něco dělat, tak bychom s nimi my jako Evropská unie neměli vyjednávat. Jen eh, otázka. Jak se hodnotí prezidentství pana Bolsonáru v procesu jednání o dohodě s Mercosurem? Zatím jsme viděli, že v mnoha svých prohlášeních zvolený prezident Bolsonaro, sleduje politiku Donalda Trumpa. Viděli jsme, jak Donald Trump eh, znovu projednal dohodu NAFTA v tom smyslu, že spíše než eh, regionální dohoda, jsou to dvě bilaterální dohody. Může pan Bolsonaro udělat to tež eh, je to vnímáno tak, že může mít takovou strategii, že místo regionální dohody, kterou my hájíme, která by byla velmi pozitivní pro Mercosur a celou Latinskou Ameriku a samozřejmě i pro Evropskou unii, bude se snažit využít své ekonomické váhy v regionu, aby to byla nakonec suma bilaterálních dohod s Evropskou unii? Děkuji, pane předsedo. Já mluvím jménem naší stínové zpravodajky Dity Charanzové. Dita Mouze pouze zopakovat svůj názor, názor většiny tohoto parlamentu, a totiž, že plně podporujeme uzavření této významné obchodní dohody v co nejkratší době. Je ráda, že ta příležitost stále trvá, nicméně nemůže si pomoct a obává se, že nemůžeme ta vyjednávání neustále protahovat. První prosinec 2017 byla lhůta, potom leden 2018, potom konec března, pak červenec. Ona se ptá, dokdy má být ta politická dohoda uzavřena. Bylo by možné, abychom měli dohodu na summitu 20 vůdců v Buenos Aires v této fázi? A jak by vypadal zbytek časového plánu, kdyby byla dohoda vzhledem k tomu, že za půl roku máme eh, evropské volby? Jsou tady ta dvě známá páčivá místa, auta a zemědělství pro Mercosur. To by mohlo zahatit celou dohodu. EU dala najevo, že nemůžeme postoupit do zemědělství, pokud se nedohodneme o autech. Ona opravdu doufá, že se blížíme k nějaké rovnováze. Letos jsme aktualizovali naši obchodní dohodu s Mexikem, teď postupujeme v jednání, chceme modernizovat dohodu s Chile. Tyto obchodní dohody přináší velký prospěch pro EU i pro ten region. Ale u velkých ekonomik Mercosuru zatím nemáme nic. Přestože se vyjednává téměř 20 let. Ona doufá, že až se příště sejdeme, budeme schopni oslavit uzavření eh, této dohody. Děkuji. Děkuji, Karolin. Děkuji. Já musím říci, že žádná dohoda, o které jsme se tedy zatím do, do, bavili, neměla tak zásadní dopad na Evropskou unii, nezbuzovala tak velké emoce. A když tedy teď poslouchám tuto debatu a kladu si otázku, tedy jak pokud je o další vývoj v Brazílii, kde dochází k násilnému zabírání půdy a, a proto a jsou tam i další problémy a já si prostě nedovedu představit, eh, že je to vhodný okamžik pro uzavírání dohody. Pokud je o dodržování lidských práv, my jsme se o tom bavili u dohody s Mexikem a toto je podobná situace a proto se chci ptát komise, jakým způsobem vlastně hodláte reagovat na porušování lidských práv a pak mám ještě konkrétní otázku ve chvíli, kdy tedy říkáte, že jste dosáhli takových pokroků, jako je třeba v kapitole o udržitelnosti, kdy to konečně uvidíme konkrétně v praxi? Co bylo tak revolučního na tom posledním kole jednání? Protože vy jste přeci řekl, že jste dosáhli pokroku. Jadu. Janik Žado. Děkuji. Buď má Evropská komise informace, které my nemáme, protože vědí, že nový zvolený prezident v Brazílii nepřevezme svou funkci k datu, které je určeno. A proto, přestože máme mnohé kritiky vůči Mercosuru, především pokud jde o zemědělství a životní prostředí, tak má Evropská komise nějakou strategii, že Bolsonaro nebude prezidentem. Ovšem, pokud to není pravda, tak přece jen máme problém. Říkáte, že to jsou demokracie, tak je třeba jednat a pokud to nejsou demokracie, pokud už to nejsou demokracie, tak to znamená, že jsou to demokracie v nebezpečí a je třeba jednat. Takže dohoda o volném obchodu je řešení jak pro demokracii, tak pro autoritářský režim. A tak to tedy opravdu nefunguje. Máme Evropskou unii, která má problémy s pařížskou dohodou, s otázkami odlesňování, s otázkami zemědělství. A tady jsme připraveni uzavřít dohodu s představitelem, který veřejně oznámil, že ponechá volné pole ničení amazonského pralesa. V podstatě ve všech státech, které chtějí pěstovat geneticky upravenou soju, dobytek a tak dále. A prezident Francie řekl na půdě OSN, že nikdy nepodepíše dohodu se zemí, která nedodržuje pařížskou dohodu. Tak jak to tedy máme udělat? Máme zde velmi klíčový moment pro Evropskou unii i pro Latinskou Ameriku. A pokud nedokážeme přerušit jednání, abychom redefinovali rámec hodnot a principů, v němž jednáme o našich dohodách, tak eh, opravdu nevím, ale opakuji, možná má Evropská komise nějaké informace o novém brazilském prezidentovi, které my nemáme. A v neposlední řadě já se obávám, že mi trošku spáleřivý není. Nicméně, pokud je o ty principy to je vlastně dialog a já mám i nějaké otázky a mrzí mě, že jsem poslední. Pan Žado velice výmluvně řekl, že jsou tady dvě možnosti, jemu se to nelíbí, dobře. Ale prezident zatím nenastoupil do funkce, to jsou jenom přísliby. A když se podíváme na přísliby jiných volených politiků, kromě těch, kteří jsou v tomto sále, přísliby moc neznamenají. Takže máme tady novou žadotovou doktrínu, a totiž na základě prohlášení z volební kampaně přestává obchod. To je zajímavá myšlenka, možná bychom to měli diskutovat, třeba to zváží komise. A ve stejném duchu jako paní Mine, to také říkala velmi výmluvně jako obvykle, říká, že bychom neměli s ním, se zvoleným prezidentem Bolsenárem obchodovat. Vy, vede to k otázkám a nevím, jestli na to odpověď. S kým tedy obchodovat? A s tím souvisí, s kým neobchodovat. Ten seznam nakonec bude dost malý. Máme tady váženého zástupce Evropské lidové strany, já nejsem nadšený z jejich přístupu k separatistům. Znamená to, katalánským separatistům, znamená to, že mám přestat pít riochu? Možná bych měl, nevím. Doufám, že mi to kolegové osvětlí. Pokud ne dnes, tak možná jindy. Já nechci dělat potíže, ale těším se na odpovědi. Děkuji, pan Fisas. Já chci říci svému drahému kolegovi, že žádný separatista není ve vězení, žádný katalánský separatista. Nějací politici jsou ve vězení, to všem neznamená, že jsou to političtí vězni. Jsou to politici, kteří jsou ve vězení, protože překročili, porušili ústavu. Děkuji za vysvětlení a nyní dám slovo uruguajskému velvyslanci, co by zástupce Mercosuru aby se mohl krátce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo, za příležitost vystoupit před výborem pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. A děkuji také Matiasovi a Adrianovi za jejich vystoupení. Mohu potvrdit, že 12.11. v Bruselách, v Bruselu proběhly velmi intenzivní jednání mezi hlavními vyjednavači Mercosuru a Evropské unie, aby se odblokovala řada nedořešených témat technického charakteru. Předpokládalo se, že po tomto procesu bude od 19. listopadu následovat ministerská schůzka tady v Bruselu s komisařkou Malstrem a komisařem Hoganem, aby se řešilo těch 6-7 nejcitlivějších bodů které je třeba dořešit na politické úrovni. A kdyby to bylo úspěšně završeno, tak by mohlo skončit toto dlouhé jednání. V tomto týdnu od 12. do 19. listopadu byla završena určitá důležitá témata, některá z nich už zde byla zmíněna Matyasem ve svém vystoupe- v jeho vystoupení. Chci ale zdůraznit, že uzavření několika nebo některých z těchto témat se týkala především hlavního zájmu Evropské unie a bylo to uzavřeno díky flexibilitě ze strany Mercosuru. Další technická témata, která nebyla dořešena, vedla k tomu, že Evropská unie odvolala ve čtvrtek odpoledne ministerskou schůzku to je nám opravdu líto, protože vyjednavači polevili ve snaze najít eh, kompromis a dohodu. Nebyla politická vůle pro hledání řešení. Rodolfo Nino Boa jako předseda Mercosuru pro tempore, urugvajský ministr zahraničí, cestoval do Bruselu s tím, že chtěl co nejrychleji uzavřít tato jednání. Setkal se s komisařkou eh, Malstrem a Sandrou Gajna, vyjednavačkou Evropské unie. Tato jednání byla pozitivní a potvrdila vůli obou stran okamžitě pokračovat eh, v tom procesu na technické úrovni a dospět ke konkrétním a realistickým řešením, která by umožnila svolat do konce roku ministerskou schůzku, aby bylo možno úspěšně završit tato jednání. V této chvíli Probíhá konzultace ohledně možných dat v průběhu měsíce prosince a my doufáme, že vhodný termín bude nalezen. Máme pocit, že toto je velká a možná poslední příležitost uzavřít tuto dohodu. Pokud se nám to nepodaří, tak kdo ví kdy a jestli vůbec se k tomu budeme moci vrátit. A na závěr, pane předsedo, bych rád řekl, že z těch témat, které tady Matias zdůrazňoval jako témata, kde nebylo dosaženo velkého pokroku v průběhu tohoto týdne, to jsou tedy geografická označení původu, eh, automobilový průmysl, mléčné výrobky, kvóty pro zemědělské výrobky, zájmu Mercosuru, tak tady musíme zdůraznit, že tato témata už byla identifikována ministry a budou řešena na ministerské úrovni, protože právě to je podle mě ta úroveň, kde by se to řešit mělo. Technici vynaložili opravdu veškeré úsilí a dospěli asi k limitu, na hranici toho, co sami mohli vyřešit. Děkuji panu Adrianusovi Myslím, že s ním souhlasím, pokud jde o analýzu situace. Myslím, že my z Mercosuru jsme skutečně připraveni uzavřít tuto dohodu co nejrychleji. Mnohokrát děkuji, takže já myslím, že komise by nám měla odpovědět na pár otázek. Matiasi. Děkuji, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Možná si nejprve vezmu ten poslední příspěvek našeho skvělého přítele urugvajského velvyslance. Je zjevné, že není pochyb o tom, že Evropská unie odložila ministerskou schůzku. Na naší straně, na straně komise, jsme dali najevo, že jsme ochotní a dál to platí uskutečnit ministerskou schůzku, uzavřenou ministerskou schůzku, až budou správné podmínky. Aby to nastalo, je potřeba, aby se omezil počet problémů, otázek, které jsou vhodné pro diskuzi ministrů. Situace taková není a to bylo jasně řečeno v korespondenci při mě názorů Ministerská sůzka nastane pouze tehdy, až nastanou správné podmínky a ty bohužel nenastaly. Přestože, a to uznávám, byla velká snaha na straně Mercosuru i na naší straně. K některým z připomínek poslanců. Chci vám poděkovat za podporu, při tomto vyjednávání. To bylo vždy důležité. Evropský parlament byl vždy jakousi hnací silou, která zajistila politickou energii pro pokračování vyjednávání a doufám, že tak to bude i dál do závěru, protože my to budeme potřebovat. Bude nutné přijmout obtížná politická rozhodnutí nejenom na straně Mercosuru, ale i tady, aby se zohlednili citlivé otázky druhé strany a také, aby bylo možné dát druhé straně něco ceného. To nesmíme ztrácet ze zřetele. Uzavřít ano. Uzavřeme to, co nejdřív, ano. Ale jak to můžeme uzavřít, když jsou takové důležité věci jako princip předběžné opatrnosti, které nejsou vyřešené? A máme tady žádost Mercosuru, která by oslabila tento základní princip z naší strany. Když několik ikonických zeměpisných označení, ta hlavní zeměpisná označení, zatím nemají záruku spokojivého řešení ze strany Mercosuru, že budou chráněna. A pravidla pro původ, která navrhuje Mercosur pro automobily anebo stroje, což představuje opravdu velký objem našeho vývozu, v podstatě znemožňují obchod. Je tady tedy řada velice složitých otázek, které pořád ještě nejsou uzavřené. Otázka udržitelného rozvoje, volby v Brazílii a co se stane. Je pravda, že otázka, jakým směrem se teď bude ubírat Bolsonaro, demokraticky zvolená vláda v eh, Brazílii a naše otázka je, jak to chceme ovlivnit. Chceme uzamknout Brazílii ve prospěch vícestranných environmentálních dohod, nebo ne? A chceme se o to pokusit v oblasti lidských práv? Chceme otevírat nějaké oblasti spolupráce s nimi, nebo ne? A to je klíčová otázka. A já myslím, že dejme tomu máme kapitolu o, spolupráci a udržitelném rozvoji, země se zavážou, že ratifikují a implementují standardy a nebudou se od nich odchylovat. Ty věci, které jsou v hlavních eh, úmluvách Mezinárodní organizace práce, to, to všechno posune správným směrem. Ale to je zjevně politická volba. Já nevím, jaká informace má Evropský parlament, takže nevím, jestli se to liší od toho, co máme my. Ale my se tomu rozhodně věnujeme. Pak tady byla otázka, čeho bylo dosaženo v kapitole o udržitelném rozvoji. Já myslím, že v této kapitole je rozpor, který je velice podobný, který jsme měli v dosavadních dohodách. A to, čeho jsme teď dosáhli, byla dohoda o tom, jak zřídit panely a jak budou vypadat postupy. Takže to byl dobrý výsledek. Já myslím, že to je vše, ale rozhodně jsem vzal na vědomí, co říká Evropský parlament a také to, že je to naléhavé a vyřídím to v komisi. Mnohokrát děkuji. Pane Kessner, chcete něco dodat? Ano, děkuji za živou debatu. Já naprosto mohu souhlasit s tím, co říkal kolega Matias Jorgensen z generálního ředitelství Trade. Nejde o to, že je do něčeho uzavřeme nebo něčemu přinutíme. Jde o dohodu o přidružení, kde se zavazujeme k celé řadě věcí, které považujeme za podstatné a nejde jenom o obchod. Mimochodem obchod a udržitelný rozvoj. Ale jde také o politické závazky, o demokratické hodnoty, lidská práva, účast na ekonomickém, politickém eh, životě. To chceme podpořit na obou stranách. Nepodceňujeme také to, že země, se kterými vyjednáváme, jsou už dnes dobře rozvinuté země. Nejsou to málo rozvinuté země s prapodivnou vládou. Když máme možná jiný názor na Brazílii, ale je tam společnost, kde celá řada aktérů různého druhu, v hospodářském sektoru, ale také v sociálním sektoru, mají různá stanoviska a můžeme se na ně obrátit s touto dohodou mnohem víc než dnes. A pak budou ještě ekonomické síly, které mají mnohem menší respekt pro ty hodnoty, které se snažíme obhajovat a ke kterým se snažíme zavázat s těmito zeměmi. Takže hodnota této dohody zachází mnohem dál, než jenom obchod se zbožíma a službami. Je to závazek k jakémusi modelu demokracie, lidských hodnot, humánních hodnot. A nejde jenom o vládu, jde i o společnost. A my si myslíme, že v těchto místech je dost místa pro to, aby se postoupilo dál a kde můžeme také obhájit nebo obhajovat ty hodnoty, když se na ně bude útočit nebo budou pod tlakem. S touto dohodou toho budeme schopni nejenom jako Evropská unie, ale společně pomocí stejných sil v těch zemích, které obhajují stejné hodnoty a chtějí je prosazovat. Já myslím, že toto bychom neměli podceňovat. Mnohokrát děkuji. A náš zpravodaj na závěr, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo je mi líto, že odešel pan Dormut, eh, kterému odpověděl eh, pan Fisas, eh, že si katalánští separatisté vymysleli něco, co nikdy neexistovalo, protože Katalánsko nikdy nebylo nezávislým královstvím, na rozdíl od Skotska. Je to naopak pouze autonomní oblast, která požívá opravdu velkých privilegií. Španělsko je právní stát a ten musí být respektován. To se právě stalo. Ještě k této dohodě. Tato dohoda je opravdu důležitá. Musíme váženě a přiměřeně přistupovat k realitě. Politická část je uzavřena, část týkající spolupráce také a ta obchodní část byla před posledním jednáním uzavřena na 90%. Dosáhli jsme pokroku v tomto kole jednání. Já nevím, jak odhaduje komise to procento. Já bych řekl, že tak o 3-4% jsme postoupili vpřed. Chci uklidnit eh, kolegu Dantyho, že bylo dosaženo opravdu důležitého postupu, pokud je o označení původu. A už se opravdu blížíme podobným Prahům, jako máme v dohodě s Mexikem a Japonskem. Pokud jde o automobily, automobilové součástky, tak eh, tam jsme také dosáhli velkého pokroku a otevřenost bývá jen velmi málo témat. Já myslím, že musíme čestně přistupovat eh, k této věci, pane předsedo. My jako parlament eh, jsme vydali souhlasné stanovisko s jednáním o dohodě o spolupráci s Kubou a teď se připravujeme odsouhlasit jednání s takovou zemí, jako je Větnam. O této dohodě se jedná už více než 20 let a neměli bychom se řídit tím, co říkají noviny jednoho členského státu nebo tím, že v některé zemi je zvolen nový prezident, jako tady v Brazílii. Já bych řekl kolegovi, že sdílíme eh, jeho obavy, protože tato země, Brazílie, může opustit umluvu o klimatické dohodě. To mně připadá jako základní princip, stejně jako dodržování lidských práv a základních svobod. To je také jedna z klauzulí dohod, které podepisuje Evropská unie. Já, pane předsedo, bych eh, požádal komisi, i nás, abychom byli méně arrogantní a abychom byli skromnější, protože ty postupy nestanovujeme my. Musíme je stanovovat společně, obě strany. A není na Evropské komisi, aby určovala postupy. Když někdo vede dvoustraná jednání, tak musí usilovat o konsensus, aby normy a postupy byly dohodnuty společně, aby bylo možno dosáhnout pokroku. Tato dohoda má velkou strategickou, obchodní, politickou a ekonomickou vážnost a je tady příležitost, kterou musíme využít, politická příležitost ještě do konce prosince a proto bych žádal obě strany o úsilí, aby se dohodli na uspořádání té ministerské schůzky, to především, a aby neustoupili z dohodnutých pozic. Některý ze států Mercosuru se vrátil, udělal krok zpět a to si myslím, že by nebylo vhodné. Musíme využít této hysterické příležitosti nebo všichni spláčeme nad výdělkem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane zpravodaji. A děkuji také panu velvyslanci. A tím se dostáváme k bodu 20 7 z jihu Ameriky na sever. Obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy jsou také tedy velice důležitým aspektem zahraničního obchodu. Minulý týden se zástupci komise vydali do Washingtonu, aby vyjednávali se svým americkým protějškem v tisku jsme si mohli přečíst, že prezident Trump se vyjadřoval eh, k problematice tarifů eh, v oblasti dovozu automobilů, to je tedy ten, eh, to známé schéma 232. A také tedy už jsme vyslechli vyjádření zástupců Spojených států, které, která kterými se snaží podle mého názoru přetlačit ke zdi Evropskou unii, pokud jde o tarify na ocel, aluminium, automobily, tak, aby dosáhly určitých ústupků. Naším záměrem je nyní se vyslechnout detailní zpětní, zpětnou vazbu o tom, jak toto jednání probíhalo a také získat určitou představu o tom, jak vypadá budoucnost těchto obchodních jednání. Máme tu hlavního vyjednávače, pan Ignacio Tezeiro, z ředitelství pro obchod, který se s vámi podělí o některé informace. Děkuji. Já vám chci představit, to, jak vypadá současná situace u těch čtyřech klíčových záležitostí, o kterých se bavíme, pokud jde o implementaci společného prohlášení, na kterém se dohodli oba prezidenti. Eh, a to tedy závislosti na debatě mezi komisařkou Melstromovou a příslušným velvyslancem. Nejprve se budu eh, bavit o průmyslových, o tarifech průmyslové výrobě. Tady ta jednání byla jasná. Jediné jednání eh, z USA, které má v této oblasti smysl, je jednání o naprostém zrušení těchto tarifů. Evropská komise naznačila, že je ochotná zahájit diskuzi na toto téma tak abychom byli připraveni na další diskuze a bylo nám řečeno ze strany USA, že nemají potřebu spěchat v této věci. Následně se Spojené státy rozhodly, že zahájí konzultace na půdě kongresu o těchto obchodních jednáních a mm, řekli nám to tedy jako hotovou věc. ve chvíli, kdy běží konzultace s kongresem, není možné jednat s námi. Čili pokud jde o průmyslové eh, tarify, tady nic nového není. Paní komisařka dala jasně najevo, že jediný typ jednání, o který stojíme, je jednání, které je omezeno pouze na průmyslové tarify. A velvyslanec řekl jasně, že tady musí počkat na výsledek konzultací v kongresu a ty vlastně začnou teprve v lednu. Čili tady nedošlo k žádnému novému vývoji. Hlavním tématem diskuze na půdě výkonné skupiny byla problematika regulatorní. U některých, v některých eh, oblastech se podařilo dosáhnout pokroku, protože je to náš společný zájem. A této diskuze se účastnili zástupci regulatorních orgánů z obou stran a také tedy paní komisařka a příslušný velvyslanec o tom debatovali. Obě strany tedy se dobře připravili za účastní zástupců svých regulatorních orgánů. A v tuto chvíli jsme identifikovali potenciálně tři oblasti, kde by možná bylo možné dosáhnout pokroku v relativně krátké době. A mezi tyto tři oblasti patří léčiva, eh, zdravotní prostředky a kyberbezpečnost. Tady, tady vidíme určitou možnost dosáhnout pokroku, a to i krátkodobě, a také se tedy už rozběhla dobrá diskuze, pokud jde o, hodnocení typu, konformity a samozřejmě se to vyžádá ještě další jednání a najdou se i další sektory, ve kterých dobrovolně budeme schopni regulatorně spolupracovat. Jak už jsem řekl, tedy ta diskuze mezi komisařkou a velvyslancem a byla velice užitečná a v těchto třech konkrétních oblastech se podařilo víceméně identifikovat to, to co, na čem je možné spolupracovat, jak usnadnit obchod a zároveň respektovat regulatorní limity. Třetím tématem eh, je problematika, jež souvisí s reformou VTO. Tady jsme vedli poměrně velmi dobrou diskuzi se Spojenými státy k některým záležitostem, například jak posílit eh, tedy disciplinovaný přístup VTO k, k dotacím do určité technologie. A jak víme, že Japonsko chce například e, tedy v Ženevě žádat o posílení transparentnosti. Tady nemůžeme ale e, tedy ohlásit e, nějaký významný pokrok v této oblasti. Snažíme se připravit návrh a doufáme, že až budeme mít tento konkrétní návrh, tak Spojené státy budou připraveny jednat i o tomto bodě. A pak pokud jde tedy o to vyšetřování principu 232 v případě automobilů, my víme, že v Bílém domě se vedla diskuze na toto téma a myslím, že zatím se nepodařilo dospět k žádnému, žádné finální dohodě, ať už jde o načasování nebo obsah. Nicméně komise eh, tedy komunikuje s vyslancem Gleichheiserem a dalšími zainteresovanými vyjednávači a eh, dáváme jasně najevo, že zareagujeme velice důrazně na, pokud tedy tato zpráva ze strany Eh, americké vlády nějak ohrozí tarify, které platí pro dovoz evropských automobilů či součástek do USA. Pokud to bude potřeba, zahájíme i veřejné konzultace, ale pokud tedy výsledkem toho jednání v Bílém domě bude zpráva, která nějak ohrožuje zájmy Evropské unie, mohu vás ujistit, že se rozběhne i proces veřejných konzultací. Každopádně je jasné, že není možné začít jednání, dokud nebudeme vidět, zdali opravdu existují nějaké hrozby pro vývoz eh, z Evropské unie, to znamená, nemůžeme ani debatovat o tarifech, a my jsme proto tedy zatím odmítali jednat o tarifech v zemědělství. Z tohoto důvodu pak se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku, pokud jde o regulatorní záležitosti. To je ale ještě neuzavřené a také máme jasné stanovisko v tom smyslu, že nejsme připraveni jednat pod nátlakem. A pokud tedy nám budou hrozit nějaké restrikce, zareagujeme velmi důrazně. A já doufám, že Evropský parlament tento přístup může, a také Evropská rada tento přístup může podpořit. Čili tak to vypadá teď, pokud jde o další kroky. Nadále budeme jednat na úrovni technických eh, týmů o těch regulatorních záležitostech a je také možné, i když to zatím nebylo potvrzeno, že dojde k diskuzi mezi oběma eh, tedy představiteli na okraji zasedání v Buenos Aires, zasedání G20 a také jsou v přípravě dva různé mandáty pro jednání. Ten jeden mandát tedy je připravován pro případ, že by konečně bylo možné jednat o průmyslových tarifech. A pak je tu jedna velice specifická věc, kterou je třeba dořešit poté, co se vyjasní regulatorní překážky. Pak budeme moci tedy eh, jednat i o schvalování schody. A to je tedy vše v tuto chvíli, ale samozřejmě rád budu eh, tedy vás informovat i do větších detailů. Pokud je o ten případný mandát, jako máte představu z časového hlediska? Zapojí se do té diskuze i tento parlament, o té diskuze o mandátu? Já bych rozlišoval mezi mandátem o posuzování schody, tam je to čistě technická záležitost, text musí být připravený, musí ho zpracovat komise ve svých postupech, ale já myslím, že jakmile z technického hlediska text bude hotový, předloží se to radě a já myslím, že to může postoupit poměrně rychle. Pokud je o mandát pro potenciální vyjednávání o průmyslovém tarifu, tam je také politický prvek, abych tak řekl. Nám je velice jasné, že vyjednávat se dá pouze o průmyslových tarifech. Je trošku zvláštní zahájit vyjednávání, aniž by se zjistilo, o čem se vlastně bude jednat s tím obchodním partnerem, jak jsem říkal, protože k tomu nedošlo. Rozhodně ne, protože nebyla vůle na straně Evropské komise. My jsme nic nezdržovali. Problém je ten, že Spojené státy nám říkají, že mají eh, tu 90-denní konzultaci v kongresu a proto nemohou do ničeho eh, vstupovat. To bude končit v polovině ledna a proto je logické, že jsme nepředložili nic, pokud je o vyjednávání o tarifu. Potřebujeme mít možnost mluvit s pojemnými státy o tom, jestli se to dá aspoň třeba omezit, ale rozhodně v žádném případě nemáme v úmyslu zdržovat vyjednávání se Spojenými státy. Děkuji. Stínový zpravodajové. Děkuji, Ignacio. Poslanci obecně nejsou příliš eh, zlomyslní. A ekologičtí poslanci už vůbec ne. A já teď musím přiznat, že vůbec nechápu nic z těch procesů, které popisujete. Tady jedno slovo, kterému se vyhýbáte, a sice obchodní dohoda. Vyjednáváme průmyslové tarify, dohody o souladu máme americký proces v kongresu. Tím máme čas do poloviny ledna. Ale pořád ještě jsem nepochopil, jestli budeme jednat o obchodní dohodě nebo ne. Já jsem trošičku omezený, jak říkám, ale chápu to tak, že když se jedná o průmyslových tarifech, tak se jedná o obchodní dohodě. Já jsem pochopil, že to není globální dohoda, ale je to transatlantická obchodní dohoda. Omezená možná na průmyslové záležitosti, možná na konformitu. Uvidíme, co bude vyjednáno v americkém kongresu. Pokud je to ono, tak souhlasíme s tím, že radu požádáte o mandát a parlament odvede svou práci vydá své stanovisko, předpokládám, k tomu probíhajícímu jednání. Ale zatím máme pocit, že probíhá nějaké jednání, ale že to není zase tak úplně jednání. Byla přednesena prohlášení, přednesl je předseda Juncker, chápu, časový posun a tak dále, nicméně řekl, budeme dovážet eh, více břidličného plynu, více geneticky modifikované soji. Nevím, co mu probíhalo hlavou, chtěl takto reagovat na očekávání Američanů. Já bych chtěla, abyste mě vysvětlili, zda skutečně budeme se Spojenými státy vyjednávat o obchodní dohodě a pokud ano, tak budeme mít klasický proces diskuze o mandátu o transatlantické obchodní dohodě. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já mohu navázat na ty otázky a děkuji Ignácovi za informaci. Já myslím, že v jistém smyslu jsme v podstatě včera měli výměnu názoru mezi koordinátory a s paní komisařkou. A Janoku, Ona jasně řekla, že nejde o obchodní vyjednávání. Jde pouze o cla pro určité průmyslové produkty a určité regulatorní aspekty. Jak nám to právě vysvětlil Ignácio. Ignácia se chci zeptat. Pokud jde pouze o některé regulatorní aspekty, a on zmínil pozitivní výsledek u farmaceutik a zdravotnických prostředků, pak se samozřejmě dostáváme k tomu, že regulatorní aspekty v Evropské unii a USA, pokud jde o výrobu farmaceutických výrobků, jsou různé. Například netestování na zvířatech. Takže o čem mluvíme? Přes výměnu určitého zboží v tomto sektoru se opět dostáváme k otázkám, o kterých se samozřejmě debatovalo u těch regulatorních aspektů. Takže co to znamená? Druhá otázka. Ano, já myslím, že je velmi důležité, abychom mluvili o článku 232, o tom problému. Protože toto je sektor, kde už se nám u oceli a hliníku co si předepisuje s tím, že jde to údajně eh, vojenská bezpečnostní záležitost. Vnucují se nám cla. A teď se to týká i automobilového průmyslu. Takže jaké je tady stanovisko? Vy jste to určitě sondovali, to případné jednání. Jaké jsou vyhlídky na americké straně? Jsou připravení zrušit to preventivní opatření na americké straně, kterým se kterým obcházejí nařízení VTO, což je kontroverzní, je to v rozporu s tím, co máme my, Anmany Miner. Ano, pane předsedo. Já jsem taky měla spoustu otázek, ale ty už zazněly, nebudu to opakovat. Nicméně, mimo ten rámec, o kterém mluvíte, eh, bude mandát, ale bude také mandát, který je nutný pro regulatorní spolupráci. Mě by zajímalo, co nám to můžete říct. Děkuji. Já musím říct, že mě velice překvapilo, že jsem viděl na programu jednání, obchodní jednání mezi EU a USA, protože já jsem myslel, že taková jednání už byla před dvěma lety. A hodně se o tom hlasovalo na plenáce. Lidé se tomu hodně věnovali. A dokonce mě tak trošku pochválil bývalý předseda Scholz, Scholz v parlamentu. Takže já musím říct, že je zajímavá zpráva, že probíhají obchodní jednání mezi EU a USA ale údajně vlastně nejde o obchodní jednání. Jedná se o řadě technických otázek a je to omezeno na některé sektory. Možná bych upozornil, jako někdo, kdo žil a pracoval v USA 8 let, byl jsem na americké univerzitě, z historického hlediska v Americe jsou demokraté ta protekcionářská strana a republikáni strana volného obchodu. A teď se ukazuje, že z republikánů se stala protekcionářská strana zastávajícího prezidenta, jehož jméno ani nezmíním. Jinak eh, nás to bude příliš rozptilovat, ale demokrati se nezměnili, nestala se z nich strana volného obchodu. A navíc máme v demokratické straně vůdce jakéhosi křídla demokratické strany, takže ta možnost, že by opravdu probíhala smysluplná obchodní jednání mezi USA a EU, která by pokrývala třeba zemědělství a podobně, ta pravděpodobnost je prakticky nulová, pokud EU neví něco, co nevíme my. Takže já se chci zeptat, a to je ta otázka, jestli ta obchodní jednání jsou opravdu obchodní jednání, nebo jestli nejde jenom o to, že se diskutuje pouze o určitých úzce vymezených komerčních sektorech. Nemělo by se o tom mluvit jako o obchodním jednání. Ignácio, a z mé strany? Diskutovalo se o tarifech pro zboží bez aut. Já neznám konkrétní čísla. Jak velký objem obchodu to pokryje? Kolik celních položek to bude? 70%, 50%? Kolik to je? A akceptuje to VTO jako ambiciozní obchodní dohodu? A za druhé, mám problém s vyloučením automobilů. To je stála hrozba, nebo ne? mít možnost stanovit tarify pro auta na základě toho zastaralého článku 232. To je z roku 1962, z doby studené války. Je to trvalá hrozba. Je skutečně moudré mít dohodu s tím, že akceptujeme tuto stálou trvalou hrozbu? Jen taková doplňující otázka, Ignacio. Vy jste zmínil ty 90-denní lhůty, to znamená do poloviny ledna pro ten americký proces. Administrativa bude muset zveřejnit 30 dnů před koncem této lhůty, tedy do poloviny ledna bude muset eh, říci, zda je ochotná jednat. To znamená, že všichni v té době už budeme vědět, to znamená v polovině prosince budeme vědět, co chtějí Američané. Co to znamená pro Evropskou komisi, především pokud jde o její velmi formální vztah s radou? Děkuji, Ignacio, za vysvětlení, která jste přinesl. Já mám následující otázku. Ať už se tomu říká obchodní dohoda nebo ne. Souhlasím v tomto ohledu s tím, co říkal kolega Žado. Ale bez ohledu na to, jak se to jmenuje, jde o to vytvořit rámec pro vztahy v oblasti průmyslu. Proč je to mezeno pouze na průmysl? Je důležité, aby se vzalo v úvahu to, že Spojené státy vystoupily z pařížské dohody. A právě při produkci průmyslových výrobků je pařížská dohoda důležitá. A potom, proč kapitola o udržitelném rozvoji není důležitá v průmyslové výrobě? Je to důležité pouze v zemědělství a službách? Já nechápu důvody, proč dohoda pouze v oblasti průmyslu dává v sázku vše, co jsme prosadili v rámci nové politiky obchodních dohod. Děkuji a teď má slovo Ignacio na odpověď. Ano, děkuji. Dovolte, abych na úvod reagoval na otázku Janeka Žadote. Je jasné, že naším cílem není vyjednat komplexní obchodní dohodu s USA z celé řady důvodů. Těch důvodů je celá řada, můžeme o nich hovořit, ale je jasné, že to fungovat nebude. Velmi dobře víme, že Spojené státy nebudou úplně celou řadu našich eh, priorit ve velmi složitém kontextu potenciálního bilaterálního konfliktu se oba prezidenti dohodli, že možností jsou mnohem užší a zacílená jednání, která se týkají odstranění průmyslových tarifů. Samozřejmě je to jednání o obchodu, tarify cla jsou o obchodu, ale není to komplexní obchodní dohoda, je to věc, která je zaměřena na odstranění průmyslových eh, cel na obou stranách. K té otázce, o které jste se zmínil o soje, tak eh, tam nebyl žádný závazek, že bychom měnili svou politiku ohledně soji. Pouze z celé řady důvodů dovážíme více soji do Evropské unie. Chci také připomenout, že Evropská unie a Spojené státy musí také diskutovat o skapalněném zemním plynu. A tam je třeba, aby Spojené státy podnikly kroky, protože ty v současné době kladou omezení na vývoz eh, skapalněného zemního plynu. Chci reagovat na tu otázku o 30 dnech. Legislativa říká, že tato vláda musí oznámit kongresu 30, let před, 30 dní před uplynutím té 90 denní lhůty, zda chce jednat. 30 dní před začátem, začátkem jednání je třeba, aby to vláda oznámila kongresu. To znamená, že k tomuto ohlášení může dojít kdykoliv i po uplynutí těch 90 dnů. Pro nás by bylo trochu zvláštní, kdyby vláda oznámila kongresu, že bude jednat, aniž by mezi tím eh, už byla rozhodnuta, o čem bude jednat, jaké bude mít konkrétní cíle. Takže po vypršení těch 90 dnů by potom za námi přišli a řekli by, zda jsou eh, ochotní jednat o tom, na čem se dohodli oba prezidenti, to znamená o zrušení průmyslových eh, cel a o ničem jiném. K otázce Helmuta Šolce. Pravděpodobně víte, že než dostaneme nebo než povedeme podrobnější diskuzi ve Washingtonu mezi regulátory, tak eh, jsme rozeslali Evropskému parlamentu a členským státům dokument, kde jsme dopodrobně vysvětlovali, jaké konkrétní oblasti budeme řešit a kde je možno dosáhnout pokroku se spojenými státy, pokud jde o regulatorní spolupráci. Pokud jde o farmaceutika, tak víte, že v USA, nebo tedy z USA jsme tedy velmi pokročili, pokud je o vzájemné uznávání výrobních postupů. Funguje to poměrně dobře, ale zatím se to vztahuje pouze na farmaceutické produkty. Ta dohoda je velmi ambiciozní, chce pokrýt také veterinární, léčivá a očkovací látky a právě o tom teď diskutují regulátoři na obou stranách. Pokud jde o lékařská zařízení, tak tady je celá řada věcí, o kterých už jsme diskutovali z USA v minulosti. Jedna věc je, jak eh, dosáhnout toho, aby náš systém dohledatelnosti lékařských eh, přípravků a zařízení byl kompatibilní na obou stranách to je oblast, kde by opravdu dávalo smysl, abychom vedli další diskuze a zajistili kompatibilitu našich databází, pokud jde o sledovatelnost eh, lékařských zařízení. A také Evropská unie podniká kroky, aby byla schopna účastnit se více, více dohod v této oblasti. Už se to hodně dělá i jako v oblasti farmaceutik, takže musíme se vyhnout zbytečné duplicitě inspekcí. To jsou věci, o kterých jsme diskutovali mezi regulátory. To jsou oblasti, kde je možno krátkodobě nebo tedy v krátce dosáhnout pokroku. Později se ještě vrátím k otázce 232, ale teď bych ještě pokračoval s těmi regulatorními otázkami. Když se podíváme na ty věci, o kterých jsme diskutovali s USA, tak je zde pouze jedno konkrétní téma, kde se zdá, že budeme muset jít za radou a požádat ji o instrukce pro jednání. A to je otázka posuzování souladu. Protože to by vyžadovalo, aby Evropská unie a USA uzavřely mezinárodní dohodu. A to samozřejmě nemůže nastat, aniž bychom měli vyjednávací směrnice, které nám schválí Rada. Proto se tedy díváme na tedy přípravu zvláštního mandátu pro posuzování souladu u jiných oblastí nemáme pocit, že bychom potřebovali mandát. Naším cílem je být velmi transparentní ohledně všech regulatorních otázek, o kterých se diskutuje se spojenými státy. Vždycky jasně říkáme, že nepřijmeme žádný krok, který by znamenal změnu našeho regulatorního režimu. Pouze zkoumáme možnosti větší spolupráce mezi našimi regulátory. Jasně jsme řekli, že všechny diskuze o regulatorních otázkách musí být vedeny zcela zvlášť od jakýchkoliv jednání o průmyslových záležitostech či o obchodu. To nemůžeme rozhodně směšovat. Tato jednání budou zcela zvlášť a budou nezávislá. Také zde zaznělo, zda bude tato vláda připravena jednat eh, o dalších záležitostech eh, s výjimkou obchodu odpovědě ne a proto jsme se vyhnuli té komplexní dohodě, protože tam by nebylo možno najít eh, rovnováhu v těchto jednáních. Pokud je o automobily, pro nás je jasné, že si myslíme, že automobily by měly být pokryty tímto jednáním o zrušení průmyslových eh, tarifů. Ovšem eh, USA mají jiný pohled a proto to musíme ještě vyjasnit, než bude jednání zahájeno. Dohoda která odstraní tarify u všech produktů s výjimkou zemědělství, je podle nás celá v souladu s článkem 24. Znamenalo by to spolupráci v oblasti 95 obchodu Nemám v hlavě ta čísla, ale v každém případě by to bylo více než 90% tarifu, takže z hlediska standardu VTO je to dohoda, která vylučuje zemědělství a je zcela v souladu s článkem 24. Pochopitelně dohoda, která by vyloučila osobní automobily, to už je trošičku jiný návrh, protože to je velká součást našeho bilaterálního obchodu se spojenými státy a vyloučit eh, tyto prvky, tyto položky z dohody, to by bylo potom problematické z hlediska souladu z VTO. A proto si myslíme, že by to nebylo vhodné. Jistě v automobilovém průmyslu mohou být různé názory, může se o tom diskutovat, eh, může to být otázka termínů, načasování. Myslím, že jsem velmi jasně řekl, že pokud čelíme hrozbě, že budou platit cla pro automobily a automobilové součástky, tak ta jednání ani nezačnou. Pokud tady bude ta hrozba, tak jednání musí být pozastavena. My nemůžeme uzavřít dohodu, celní dohodu se spojenými státy, když to bude riziko podle článku 232 a my si myslíme, že dohoda, že bychom měli nějaké clo uvalované na automobily, automobilové součástky, to pro nás není žádoucí, navíc je to také v rozporu s povinnostmi podle VTO. Ocel a hliník, o tom už eh, se také hovořilo. Také velvyslanec to připomněl a komisařka Malstramová o tom diskutovala. Snaží se také najít řešení u cílu pro, u, u tarifu pro ocel a hliník. Zatím jsme nezaznamenali žádný návrh z americké strany, který by byl pro nás přijatelný. Spojené státy zvažovaly kvóty, my jsme jasně řekli, že je to v rozporu s VTO, takže pokud je to to jediné, co nám můžete nabídnout, tak si myslím, že to není příliš života schopné, takže zatím tato otázka ještě vyřešena není. Imakulada položila možná nejsložitější otázku, já si myslím, že skutečně musíme pochopit ten velmi zvláštní kontext, ve kterém tyto diskuze probíhají. Tyto diskuze probíhají v kontextu, kdy se snažíme zabránit většímu obchodnímu konfliktu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Musíme se na to dívat z hlediska toho, co udělat, abychom zabránili velkému obchodnímu konfliktu mezi oběma zeměmi, mezi oběma tedy subjekty. Hovoříme o tom, že naše schopnost jednat je poměrně omezená, týká se to pouze průmyslových cel a ještě to oddělujeme od posuzování souladu. Já si nemyslím, že v tomto kontextu by bylo vhodné říkat, že to musí jít ruku v ruce s kapitolou o obchodu a udržitelném rozvoji. To není komplexní obchodní jednání a musí to být vnímáno skutečně v tomto velmi zvláštním kontextu, ve kterém tato jednání probíhají. Okay. So... Dobře, takže uvidíme, co se stane v příštích týdnech ve Spojených státech. A samozřejmě také v komisi. Děkuji. Další bod na pořadu jednání by měl být výměna názorů na odchod Spojeného království z Evropské unie a konkrétně o obchodním a ekonomickém partnerství. Ale máme velké problémy. Jeden je čas. Zbývá nám jenom 10 minut. Za druhé, nemáme tady zpravodajku a za třetí, a to je hlavní problém, přáli bychom si vyměnu názorů s komisí nebo s vyjednávacím týmem. Evropské unie. A oni oba odmítli přijít. Já jsem to zařadil na pořad jednání, protože samozřejmě s přihlédnutím k odpovědnosti jednotlivých výborů bylo naprosto zřejmé, že nebudeme mít na starosti tu dohodu o odstoupení to byla záležitost pro někoho jiného. A toto je první část té obchodní dohody. Je to přehled politické dohody pro budoucí vztahy s EU a e, se Spojeným královstvím. Ta dohoda byla zveřejněna 14. listopadu, to jsou mimochodem moje narozeniny. Takže tohle by mohl být jeden ze zásadních dokumentů, který je třeba probrat. Souvisí to s celým procesem a vodoucími obchodními vztahy, ale jak jsem zmínil, protějšci z vyjednávacího týmu komise tady nejsou. A protože máme málo času, navrhoval bych, že tuto diskuzi odložíme. Nicméně, pokud máte někdo nějakou poznámku, Máte prostor. Velice krátce samozřejmě souhlasím s tím, že to odložíme, ale v jistém smyslu jste v podstatě už položil otázku, kterou bych byl býval položil komisi, kdyby to byla, a totiž ta část o politickém prohlášení po dohodě o odchodu, to, co se týká obchodu, představuje vyjednávací mandát, nebo je to považováno za mandát pro vyjednávání, nebo jaký je to vlastně status? Nemůže to mít právní status, pokud je tam obecné prohlášení. Jaký to má smysl? Pokud je to víc, tak bychom to měli vědět. Znamená to začátek vyjednávání? Ano. Já to chápu tak, že to není právně závazný text. Nicméně byly zmíněny určité aspekty odchodu. Takže otázka zní, kdy bude mandát pro konkrétní vydávání. Helmut? Děkuji, pane předsedo. Já také souhlasím s tím, že bychom tu debatu odložili, ale co se časového plánu týče, myslím, že bychom se měli připravit. Nejpozději po prosincové radě, pokud nebude příští víkend, ta mimořádná rada, bychom měli dát dohromady svůj postoj v souladu s tou dohodou. My jako výbor ENTA máme odpovědnost za budoucí vztahy. Měli bychom to probrat do hloubky? Ty výzvy? Co chceme do budoucna? Z ekonomického, komerčního hlediska v rámci spolupráce. Musíme jasně dát najevo, jak na tom jsme abychom se mohli připravit. Protože pak budeme mít povinnost ovlivnit ten manga, mandát, který by měl být udělen. Nemělo by se stát, že nás to nějakým způsobem ovlivní. Pan ano, samozřejmě, já souhlasím s tím odkladem. Mám procedurální otázku a totiž jsou, je nějaká situace, kdy tento výbor může mít povinnost nebo může požadovat, aby eh, předstoupil zástupce komise? Můžeme požádat, ale nemáme žádné formální právo. Nějak si to vynutit. Dobře, takže to znamená, že přejdeme k bodu 29, různé. Můj oblíbený bod. Nic? Dobře. A příští zasedání se koná 3. prosince. A tím uzavíráme jednání.